Ladies and gentlemen, dear friends. Dámy a pánové, vážení přátelé. Jako před... Stát. Prezident Tragakis a já nyní zahajujeme další část naší schůze. Já bych opět vysvětlil, že Všichni řečníci mají minutový, eh, minutový interval, minutovou dobu, ale máme také úvodní vystoupení komisaře Oliho Réna. Toho vítám v Evropském parlamentu. Děkuji, že eh, mezi nás přišel. A pak eh, po projevu, po úvodním projevu Oliho Réna budeme mít vždycky Eh, dvouminutová vystoupení, vždycky zhruba dva poslance z národních parlamentů a pak jednoho poslance z Evropského parlamentu přibližně. Takže můžeme začít a já dávám slovo Olimu Rénu, který je místo předseda Evropské komise a zodpovídá za hospodářské a měnové záležitosti. Prosím, pane komisaři. Děkuji, pane předsedo, děkuji, Otmare. Vážení členové parlamentu, vážení poslanci národních parlamentů i poslanci Evropského parlamentu. Především vám děkuji za pozvání eh, k účasti na tomto parlamentním týdnu a meziparlamentní konferenci o zprávě hospodářských záležitostí v Evropské unii, tak jak to stanovuje eh, smlouva Fiscal Compact. Eh, tato schůze nám dává možnost vyměnit si názory na eh, měnové a fiskální politiky v Evropě a posílit legitimitu této politiky na evropské úrovni. Především mi dovolte pár slov o fiskální politice, která alespoň formálně, to znamená podle formální agendy, je tedy eh, jádrem naší dnešní diskuse. Dovolte, abych řekl eh, pár slov k ekonomické situaci a o pokroku, kterého bylo dosaženo eh, v zemích eurozóny. Především fiskální záležitosti, kterým kterými začnu. Kořeny krize spočívají jak ve fiskálních záležitostech, tak v makroekonomických záležitostech za posledních deset let. Fiskální důsledky krize eh, musely být řešeny, abychom se vyhnuli ještě horšímu scénáři a abychom obnovili důvěru. Po původním fiskálním stimulu koordinovaném eh, v Evropské unii pod názvem politiky eh, v letech 2008 až 2010. V té době tedy šlo o to podpořit eh, fiskální stabilitu a ozdravit finance. Vycházeli jsme ze tří hlavních principů. Za prvé, Diferenciace, to znamená, že fiskální změny i rytmus zavádění opatření se lišily v jednotlivých zemích. Země, které měly fiskálně větší prostor, kde bylo méně Eh, urgentní, eh, tedy tam bylo méně urgentní rychle zasáhnout, eh, než v zemích, kde byl malý fiskální prostor. Za druhé, od samotného začátku jsme zdůrazňovali, že konsolidační opatření musí brát v úvahu aspekty růstu a že opatření, která poškozují růst méně, by měly mít prioritu. Já si uvědomuji, že rozměr i naléhavost opatření v některých zemích eh, to, dostate, to dosti stěžovaly, ale na druhé straně musím zdůraznit, že nedostatečná konsolidace eh, v těchto situacích by byla ještě mnohem horší, zejména kdyby eh, peněžní trhy uzavřely přístup těmto zemím k finančním prostředkům, jako se to někde stalo. A Fiskální konsolidace za třetí potřebovala podporu strukturálních reform, aby bylo možné zlepšit vyhlídky ve střednědobém výhledu a umožnit dlouhodobé příznivé výsledky těchto opatření. V dnešní době můžeme říci, že bez jakéhokoliv sebezalíbení můžeme uznat, že agregovaná, agregovaný fiskální obraz fisk, Evropské unie se postupně stává udržitelným. Úsilí o fiskální konsolidaci v posledních letech přináší, začíná tedy přinášet výsledky. dva aspekty k této věci. Nominální deficit v roce 2014 nyní se očekává, že padne pod 3 HDP. A to poprvé od roku 2009. To není pouze předpoklad nebo prognóza. Vychází to opravdu z plánů, které Evropská unie schválila a které členské státy aplikují. Tedy vychází to z velmi konkrétních politických rozhodnutí eh, národních vlád i národních parlamentů. A druhý fakt. Úroveň veřejného dluhu se očekává, že se stabilizuje letos Eh, na úrovni 90 HDP. To znamená zhruba na úrovni, která byla před eh, krizí. Když krize začala, eh, tak veřejný dluh v Evropě byl zhruba na 60%, ale pak se zvýšil na, o 30%, na 90%, tak jak se krize postupně rozvíjela. A to, že se poprvé eh, veřejný dluh stabilizuje a nebude dále narůstat, to je ta dobrá zpráva. Díky těmto výsledkům se fiskální rizika snížila a rytmus konsolidace se pomalu zpomaluje, či aspoň může zpomalovat. To se také vyjádřilo v rozhodnutích eh, z jara i z podzimu loňského roku, kdy Rada na základě doporučení Evropské komise odložila některé termíny pro korekci nadměrných deficitů, a to jednak s přihlédnutím k úsilí členských států samotných a jednak také vzhledem k velmi nepříznivým podmínkám v některých zemích, jako je například Španělsko, Portugalsko nebo pokud jde o závazky ve Francii, v Nizozemsku a v některých dalších státech, které se zavázaly, že sníží míru svého dluhu. Ovšem, tento obecný obraz nám neukazuje velké rozdíly, které existují mezi zeměmi. Jsou některé země, kde fiskální problémy stále vyžadují ještě další úsilí. Vážení přátelé, pokud jde o hospodářskou situaci v celé Evropě, dovolte, abych vám uvedl některé body k diskusi. Chtěl bych začít odkazem na Řecko, protože je období řeckého předsednictví. E, také Řecko spolupředsedá našemu dnešnímu zasedání. Evropská komise navštívila řeckou vládu před dvěma týdny v Aténách. Bylo to na začátku evropského předsednictví v Radě Evropské unie. V té době byly povzbudivé hospodářské zprávy, které tedy přišly stejně jako ohňostroj nad Atény. A Dozvěděli jsme se, že ukazatel v EU v prosinci se poprvé od července 2011 vrátil ke svému dlouhodobému průměru. To se zdá, že je širokou základnou pro zranitelné zemi, včetně je to dobré také pro důvěru spotřebitelů. Údaje o maloobchodu ukazují, že se situace stabilizuje. Nedávný index o e, nákupech také potvrzuje naše odhady, že ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku dochází k mírnému růstu. Měli bychom také říci, že pozitivní zprávy přichází kromě Německa, kde to není novinkou. Přichází tedy také Z některých zemí, které jsou v ozdravných programech, konkrétně Španělska, které eh, bude moci vystoupit z ozdravného programu. Eh, bude to vlastně za 32 hodin, protože to vyprší o půlnoci. Bankovní sektor ve Španělsku se výrazně zlepšil a reformy vytvářejí podmínky pro udržitelné oživení. V prosinci se také poprvé od roku 2007 vrátili ukazatele na dlouhodobou eh, úroveň. A můžeme tedy také říci, že e, jsou nyní benchmarkové hodnoty na velmi nízké úrovni. V listopadu 2010 to bylo 7% a dokonce v jednom okamžiku až 14%. To se za tři roky hodně změnilo v Irsku. Jasně vidíme e, pozitivní změny ale zbývá tady ještě určitá zranitelnost, například v bankovním sektoru. Eh, údaje o půjčkách bank to ukazují. EU stále čelí potřebě eh, změn ve finančním systému. Teď je zapotřebí, aby se finanční prostředky věnovaly těm eh, opravdu produktivním oblastem pro celou řadu evropských zemí a pro evropské občany. Je jasné, že jsou doby zlé, protože nezaměstnanost je stále na nesnesitelně vysoké úrovni. Stále je zapotřebí velkého úsilí, abychom zajistili udržitelný růst a vytváření pracovních míst, a abychom udrželi strukturální reformy a posílili investice, jak veřejné, tak soukromé. Strukturální reformy eh, s ozdravením eh, veřejných financí mohou přinést eh, jasné výsledky. To bylo i krátkodobě jasně dokázáno v Lotyšsku. Já jsem se dostal do Rigi zhruba před deseti dny, abych přivítal 18. člena eurozóny a e, Lotyšsko právě překonávalo velice těžkou recesi e, také za podpory e, programu EU MMF. Můžeme říci, že předpověď Kassandry se nenaplnila. Podařilo se překonat krizi. Opatření fungují a také vidíme, že se jasně prokazuje solidarita. Podpora eh, je podmíněna eh, odhodláním těchto eh, zemí, které dostávají podporu, aby řešili všechny ty nahromaděné problémy a aby své veřejné finance postavili na zdravé základy. Vážení členové, pane předsedo, v současné situaci, kdy začíná e- ekonomické oživení, je teď nesmírně důležité, abychom udrželi kurz hospodářské reformy, abychom udrželi e, růst vytváření pracovních míst, a to především v zájmu budoucích e, generací. Důvěra se vrací, ale to neznamená, že si můžeme dovolit ztratit ten elán, který, se kterým jsme se do reform pustili. Je třeba vytvářet kapacitu pro růst, pro vytváření pracovních míst a pro vytváření budoucích příležitostí. To bude ten konečný test pro Evropu a já jsem přesvědčen, že v této zkoušce obstojíme. Děkuji vám za pozornost a rád odpovím na vaše otázky. Děkuji mnohokrát panu komisaři za jeho úvodní slova. A nyní zahajujeme rozpravu. A jako první řečník je tady pan Dimitrios Simanos z Řecka, který je místo předseda výboru pro evropské záležitosti. Děkuji mnohokrát. Vy jste tady hovořil o příkladu Řecka a osvětlili jste to na základě různých číselných údajů. Hovořil jste o tom, že se tady otevřou mnohé možnosti, ale já bych tady chtěla poukázat na hospodářskou a sociální katastrofu, která postihla velkou většinu řeků. Řecké vlády za to nesou velkou část odpovědnosti, a to kvůli byrokracii, kvůli korupci a dalším aspektům. My jsme tady 14% recenci a nyní máme recesi ve výši 25% a také nezaměstnanost již překonala veškerá očekávání. Zadlužení stouplo ze 125% na 175%. Jedná se tedy o obrovskou humanitární krizi a navíc banky již vůbec nejsou z dávat do oběhu likviditu. Evropský parlament zde vidí jasný deficit demokracie, transparentnosti a také odpovědnosti a mám tím na sysli pracovní postupy trojky v Řecku a dalších zemích. Tedy je tady problém že zadlužení veškeré eurozóny jsou ze 60 na 90 A já se ptám, jakým způsobem eh, proč tedy odmítáte ještě další Evropskou dluhovou konferenci? Možná bychom se neměli vždy omezovat pouze na banky, hovořili jste více než 10 minut, ale ani jednou jedinkrát jste nevyslovil slovo koheze. Ale politika společenství a Lisabonská smlouva ty o hospodářské a sociální soudržnosti hovoří pak zde máme také územní a regionální soudržnost, které jsou zmiňovány v těchto smlouvách. Eh, je to náhoda, že jste eh, zapomněli zmínit tato slova? A jak eh, se stavíte vůči té neustále narůstající nerovnosti na, v oblasti regionální ekonomické, jakým způsobem může být překonána pomocí vaší politiky. Evropský rozpočet eh, je přeci méně než 1% evropského hrubého národního důchodu. A vy jste tady euforický a tvrdíte, že se tady neustále eh, ozývají pesimistické hlasy. Může Chcete mi říct, proč na základě vašich receptů si eurozóna vede hůře než ekonomika USA, která uplatňovala Keynesovou metodu? Vždyť krize sama začala v USA. Pane Karas bez mikrofonu. Vaším řečníkem je náš kolega eh, z House of Lords ze Spojeného království, pan Harrison. Eh, pane předsedo, nejprve bych chtěl poděkovat panu komisaři Renovi za to, že se setkal s mým výborem eh, k monetární unii a to bylo eh, v říjnu. Prosím, mohl by odpovědět na tyto otázky. Za prvé, zdali bankovní unie je ústředním tématem. Myslíte si, že jednotný, eh, eh, jednota tento, tyto záruční eh, programy nebo principy pojišťovnictví jsou, budou také tímto programem, s, když se podíváme na jednotný mechanismus, mechanismus řešení, myslíte si, že bude dostatek peněz k dispozici tak, hm, abychom se mohli vyrovnat s nějakými problémy a myslíte si, že je tady problém, který je propojen s tím, že mm, máme nějakých 200 eh, organizací nebo eh, eh, lidí, mm, kteří mm, aby vyřešili tyto problémy s bankami. Jaké jsou, prosím vás, dopady na 10 zemí, které jsou mimo eurozónu? A na rozdíl od, jsou to jiné, na rozdíl od Velké Británie, tady takové země existují a konečně Kdy si myslíte, že by krize mohla eh, být u konce? Jak eh, budeme vědět, eh, až tento den nastane? Ehm, až, kdy už se budeme moci vrátit běžným záležitostem a kdy už bude situace, kdy máme vyřešenou krizi, kterou zažíváme za poslední 6 nebo 7 let. Děkuji vám. Pan Schutt je zpravodajem nizozemského parlamentu um, a který je součástí evropského semestru. Pane Šut. Mr. Chair, um... Pane předsedo, hovořím jako zpravodajka za evropský semestr eh, eh, z House of Representatives Nizozemska. Nejprve bych chtěla poděkovat a Eh, chci poděkovat Evropskému parlamentu za to, že zorganizoval eh, toto interparlamentní eh, konferenci. Jsem potěšená, že mi byla poskytnuta ta příležitost, že se mohu setkat a vyměnit si názory o tom, jak se vyrovnat s velmi rozšířenou ekonomickou krizí v Evropě. Většina lidí v tomto parlamentu je proto, aby se skoordinovala ekonomická rozpočtová politika členských států Evropské unie. A mm, to je prostředek, jak na pomoci opět tomu, aby evropská ekonomika prosperovala. E, politika e, členských států Evropské unie, celý tento proces e, je dobrý nejen je pro evropský eh, semestr, eh, eh, nejen přispívá ke společným cílům, ale koordinace není výlučně relevantní pro země, které jsou v ekonomické krizi. Jako exportní trhy všech členských států jsou vzájemně provázány. My všichni profitujeme z lepší koordinace. Za prvé bych ráda zrekapitulovala reformy roku 2013 a pak bych se ráda podívala na priority stanovené na 2014. Um, osm, uh, osm, um, čas recese měla dopad na uh, Nizozemsko. Příjmy se nezvýšily za poslední čtyři léta. Um, v roce 2013 to byl rok, kdy stoupla nezaměstnanost a uh, měli jsme vysokou inflaci. Nizozemsko se muselo vyrovnat s nestabilní parlamentním většinou, které v oblasti reform odbory a také podnikatelské sféry v roce 2013 Tady byly různé závazky a různé e, požadavky na reformu. Tyto dohody pokrývají veškerá doporučení pro týkající se evropského semestru například bezpečnost, nebo jsou tady, musíme více pracovních příležitostí bude, by mělo být namízeno pro ty, kteří jsou znevýhodněni. Co se týče bytového trhu, e, jsou tady e, sociální nájmy, které jsou velmi vysoké a toto maximální míra tady bude stoupat tato míra. Také snížení e, daňové, toto všechno bude ještě bude sníženo a budeme tady podle toho také příslušné mm, marže. Rovněž e, máme e, reformy, dlouhodobé reformy penzijní a v oblasti zdravotnictví, ale e, chtěla bych ukončit tím, že se zmíním o tom, že nizozemský parlament vydal doporučení týkající se ročního rozpočtu, takže ministři musí vyjasnit, jak se postavili k doporučením evropského semestru. Ráda bych eh, apelovala na všechny poslance členských států, aby vzájemně navázali kontakt v dobách takové krize a aby se vzájemně poučili, aby se snažili nalézat vzájemně eh, řešení a také bych ráda věděla, jak vy se chcete postavit doporučením v rámci evropského semestru. Děkuji. Další, děkuji. Další řečník je pan Sachinitis Filipos Střecka. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κύριο Ρέν για την παρέμβασή του. Η παρέμβαση... Chtěl bych poděkovat panu komisaři Renovi za jeho příspěvek. Můj příspěvek se bude týkat vzájemného působení kontrolačních programů a perspektiv pro růst a zaměstnanost zemí v záchranném programu. Řecko v roce 2013 mělo za sebou již 6 let recese a čtvrtina našeho HDP takto přišla v Niveč. Je to nejvyšší snížení HDP v našich novodobých dějinách, větší než ke kterému došlo v USA v rámci krize 20. let. Pokud eh, se podíváte na programy, kontradiční programy pro Řecko, tak zjistujete, že se tam neustále volá po strukturálních reformách, abychom měli Eh, opět eh, hospodářský růst. Je jistě pravda, že Řecko mělo již před krizí potřebu strukturálních reform, například v oblasti obchodu se zbožím a službami, ale reformy mohou eh, působit pouze z dlouhodobého hlediska. Krátkodobě nepomohou. Dnes ukazují veškeré indikátory, že zde máme problém zejména na straně poptávky, ne na straně nabídky. Politikové by tedy měli během příštích let se konečně odklonit od toho, že jsou fixováni na primární přebytek a zohlednit i další otázky, neboť my skutečně potřebujeme více poptávky ale protože nezaměstnanost je velice vysoká, daně jsou vysoké a máme nedostatující, nedostačující investice, tak prostě poptávka není. Většina podniků je zatížena pouze eh, ve výši 60 a veškeré očekávání růstu se eh, jaksi obracelo eh, směrem k exportům. Je jistě pravda, že vývozy jsou eh, hodné a většinou do nich jdou tedy domácí produkty, ale co očekáváte od e, Řecka v příštích letech? Je to skutečně problém poptávky a ne nabídky. Města Popak. Pan Popper. No, no. So, Herr Kommissar, bitte. Herr Komisaři, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše zásadní poznámky a otázky. Část vašich příspěvků ehm, byly spíše politické komentáře než přímé otázky. Budu se věnovat těm věcem, které byly nadneseny jako konkrétní otázky. První se týkala ehm, příspěvku pana Papademulise týkalo se to řeckého eh, programu. Ehm, máte tady velmi ehm, konsistentní podobnou linii jako váš ehm, kolega pan Šontis, protože eh, jsem eh, byl v výboru Ekon a slyšel jsem tuto kritiku vůči Evropské komisi. A tak jak jsem to slyšel už v výboru ekonomickém za poslední eh, čtyři eh, roky. Musím říci, že eh, rozhodnutí eurozóny a vůbec rozhodnutí komise podpořit Řecko nebylo jednoduché rozhodnutí, ale myslím si, že to přesto bylo rozhodnutí zodpovědné, protože Kdybychom ponechali Řecko bez eh, jakékoliv ekonomické záchrany před eh, čtyřmi lety v roce 2010, to by bylo, eh, přivedlo Řecko k pádu a k mm, ekonomickému katastrofě. A bylo by to mělo dopad tím, že by se toto všechno šířilo i jako nákaza po, na, po zbytku Evropy. Tedy naše diagnóza zněla tak, že řecké problémy pocházejí z fiskální nezodpovědnosti podvodů a e, také příliš nadměrného veřejného sektoru, stejně tak jako ztráty konkurenceschopnosti. A toto všechno e, muselo být napraveno fiskálními, strukturálními a finančními opatřeními. A e, fiskální, z toho vyplynuly fiskální cíle, byly tady potíže s bohužel eh, ekonomické eh, reformy se pozdržely ehm, kvůli různým eh, zájmům a také politickému odporu v řecké společnosti. Ehm, a toto pozdrželo návrat k zotavení a k ekonomickému růstu v Řecku. Myslím si, že by bylo dobré, kdybych udělal takový um, přehled situace v Řecku pro jiné poslance, protože um, budou um, tady stát, budeme stát zase před rozhodnutími, která se budou týkat Řecka. A myslím si, že je velice dobré vědět, jak si uh, tady stojíme. Mohu říct, že očekáváme postupný návrat uh, k růstu, a to tento uh, rok, uh, tak jak se zlepšuje ESI, tady tyto ekonomické uh, ukazatele, um, které zhodnocují situaci, to mělo dojít tento rok rok mm, deficit za poslední tři roky mm, poklesl a mm, zadlužení očekává se, že bude poklesávat příští rok a že spadne pod 120 v příštím desetiletí. Co se týče e, realizace programu, řecké úřady se vynakládají v značné úsilí, jsou tady určité mezníky, které jsou e, spojeny s přeskumem e, situace, to bylo učiněno 17. prosince, ale ještě toho musí být hodně, odvedena velká práce a máme tady třetí a čtvrtý přeskum, který začal v prosinci, ten ještě nebyl ukončen, stále se konají rozhovory, to by mohlo vytvořit základ základnu pro eh, úspěch eh, současného eh, přeskumu. Pokrok byl také učiněn v celé řadě otevřených otázek, to se týká, tady je zapotřebí další práce, očekávám, že vyjednávací tým a národní úřady, že udělají vše, co bude nutné ve fiskálních a strukturálních reformách, vyvinou nezbytné úsilí. Můžete se eh, zeptat, jestli eh, Řecko eh, sáhne primárního fiskálního přebytku a mm, tento mm, tam přebytek je skutečně, vytvoření přebytku je skutečně podmínkou pro to, aby tady došlo, aby nastal udržitelný vývoj, bylo sníženo zadlužení, očekáváme to v průběhu tohoto roku. Musí se odvést ještě mnohem více práce, zvláště v oblasti reformy daňového systému a je důležité, aby také mm, mm, reforma veřejné zprávy mm, probíhala dále kontinuálně. K otázce týkající se Loda Harrisona, to byly eh, eh, společné eh, s rezoluční mechanizmy řešení. Naším vy jste správně předpokládal ve své otázce, eh, že to není hudba dneška, spíše eh, mluvíme o hudbě zítřka nebo dalších o období. Eh, snažíme se soustředit na implementaci jednotných mechanismů, chceme finalizovat legislativní, legislativní práci a chceme vytvořit jednotný mechanismus na řešení problémů bank, tak, abychom měli i správné systémy dozoru. Členské státy se mezi tím rozhodly, že se k této otázce ještě vrátí eh, těchto eh, společných programů. Eh, vy jste se ptali, jaké jsou dopady na další členské státy, členské státy mimo. Já si myslím, že obec, tady je obecný princip, musíme udělat všechno pro to, co bude v našich silách v kontextu jednotného trhu EU e 22 států, tak aby Evropská unie jako celek Eh, mohla uspět, ale jsou tady určité konkrétní potřeby pro eh, eurozónu, tak ehm, aby prohloubila svou integraci v rozhodovacích procesech a také fiskální eh, svrchovanosti je tady existuje slavný výrok ehm, ehm, George Osborne, který řekl, že jednotná měna sebou přináší také logiku hlubší eh, implementace a fiskální ekonomické eh, struktury, struktur a proto je logické, eh, že eurozóna musí postupovat rychleji, když to srovnáme s dalšími částmi. Jednotná měna, to je nejen monetární unie, měnová unie, ale také stabilní ekonomická unie. Jde o to, aby byla tato měna podpořena. Dále jste se ptali, kdy krize skončí. Podle mého názoru až v momentě, kdy, jsme, kdy se vrátíme, k, mm, kdy nastane udržitelný vývoj a kde budeme využívat veškerého našeho růstového potenciálu, kdy mm, poroste i míra zaměstnanosti. Jsme na správné cestě v současné době, jsme na cestě k ekonomickému zotavení, bude to snad trvalý obnovení, ale musíme tuto obnovu ještě posílit, musíme využít tohoto růstového potenciálu a urychlit obnovu, a vytvářet další pracovní příležitosti a zvyšovat tedy zaměstnanost. Paní Šuta, z Nizozemska přišla s velmi užitečným pohledem na ekonomickou e, politickou situaci v Nizozemsku. A my velmi úzce sledujeme doporučení, eh, s kterými přichází rada a oslovuje eh, členské státy. A eh, příště se vrátíme k těmto ehm, otázkám, bude to ehm, na jaře nebo na začátku léta. Tedy v kontextu eh, prognóz pro některé země, eh, tato eh, prognoza ta ještě bude aktualizována, naše ekonomické posouzení bude aktualizováno koncem února a potom budeme mít více informací o, to, o fiskální politice členských států. Uvidíme, jestli jsou na cestě k udržitelné. Takové obsáhlejší posouzení ekonomické a fiskální politiky pak bude provedeno v červnu až budeme posuzovat jak fiskální politiku, tak um, ekonomické reformy členských států. Pan Sakenidis položil otázku eh, týkající se Řecka. Já bych eh, chtěl tady udělat odkaz k té dřívější odpovědi, která se týkala eh, vývoje a dalších očekávání spojených s Řeckem. Ehm, to implementace programu. Děkuji. Děkuji panu Renovi za jeho odpověď. A nyní má slovo pan Andrej Kazijevský z polského parlamentu. Pane Kalazevsky, Zdá se, že není přítomen. Takže nyní pan Kamasios z řeckého parlamentu. Já budu, já budu mít ale no, vystoupení k dalšímu tématu, až k další bloku diskuse o evropském semestru. Yes, yes. To logo je Kyrus Krmastinos. Tady pan Kenostinos z řeckého parlamentu. Já bych chtěl položit jednu otázku panu Olienovi a mohu pouze souhlasit se svými řeckými kolegy, aniž bych opakoval to, co říkali. Jak to vypadá s řeckými bankami? Je známo, že došlo k takzvanému herkatu, že tedy část dluhu byla odpuštěna a rekapitalizaci. A vy jste řekl, že nyní bude záruka vkladů pro vklady, eh, které budou nižší než 100 000 eur. Já bych chtěl poukázat na to, že 80% vkladatelů si vlažilo méně než 100 000 eur. A ti Velcí vkladatelé opustili Řecko, odešli do střední Evropy a zejména do Švýcarska. A z tohoto pohledu není možné Řecku financovat malé a střední podniky a tedy není možné financovat ani růst. A i malí střadatelé se začínají bát, že v Řecku se bude postupovat stejně jako Kypru, na Kypru, že tedy eh, budou muset eh, se část svých úspor vzdát. Eh, tak to ovšem v Řecku nemůže nikdy žádný růst vzniknout. Banky prostě nebudou z to podpořit malé a střední podniky. V Řecku již vůbec v podstatě nikdo úvěry neposkytuje. Jak je možné, že tady nic neříkat že jste tady zrealizoval takový tý program, či chcete zrealizovat takový program, aniž byste kategoricky prohlásili, že budete chránit vklady vkladatelů. Já v takovémto kontextu vaše snahy, vaše úsilí považuji za nezrealizovatelné. Vy namísto toho, abyste uklidnil mě trhy, tak jste uh, tedy dosáhl opačného účinku. Eh, vkladatelé dostali strach a své peněžní prostředky převedli jinam do jiných zemích, protože se obávají, že jejich vklady v Řecku nejsou bezpečné. Jak ten problém vidíte? Jak eh, chcete řešit tuto problematiku? Děkuji. A nyní má slovo paní Lety z italského senátu. Děkuji. Ráda bych položila otázku panu Renovi, která se týká situace v Itálii. Náš rozpočet nebo, nebo respektive 40 našeho rozpočtu padá na obsluhu státního dluhu a více než 10 miliard je, to je ta suma, která se vydá pouze na úroky za dluhy veřejného sektoru. Politika, kterou byla typická pro Itálii v posledních 20 letech, a totiž neustále změny mezi dvěma velkými stranami, tato politika vedla k tomu, že se neustále zvyšovala za daňová zátěž A nyní máme situaci, kdy e, se peníze skládají pouze do dluhopisů, ale podniky, e, podnikům nikdo, žádná banka nepůjčuje. Je tedy třeba, aby stát nějakým způsobem banky podpořil. Jakým způsobem e, se má ekonomika oživit, nastartovat, když, jak bylo již řečeno dnes dopoledne, tady máme čísla, či respektive ty programy se opírají o čísla a číselné údaje, které neschválil e, či jejich pravdivost nepotvrdil žádný hospodářský institut. Jakým způsobem máme rozšířit výrobní základnu, tak abychom mohli navýšit hrubý národní důchod? Hrubý národní důchod se neustále snižuje a míra zadluženosti tu se podařilo snížit pouze proto, protože naše vlády použily nějakých triků při výpočtu. Takže jakým způsobem se má situace zlepšit, když se tady vypočítávají věci na základě fiktivních údajů? Děkuji. A nyní Paulo Mota Pinto z portugalského parlamentu, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Eh, Portugalsko eh, vystoupí eh, z programu, bude to 17. května 2014 a vedou se stále diskuse o tom, zdali tady budeme mít preventivní program poté, co odejdeme z toho programu, anebo jestli bude zapotřebí jiného programu Chtěli bychom, eh, aby, bylo, aby takovýto program nebyl eh, zapotřebí. To neznamená, eh, že se na to nedostane, ne, nenastane taková dohoda, ale doufáme, že vývoj povede k tomu, že takový program nebude nutný. Ovšem můžeme říci, že tady byly některé chyby v koncipování programu až dosud. Financování bylo moc těsné, některé cíle nebyly příliš realistické, deficitní cíle. To mm, Ehm, mělo své ehm, tvrdší sociální dopady. Ehm, eh, Portugalsko eh, zvládlo program, ale přes, přeskumy eh, ukázaly úspěšnost, ale našem příklad ukazuje, že je zapotřebí vytvořit správnou rovnáhu mezi konsolidací a růstem. V budoucnu No, bude také důležité eh, eh, vědět, jestli růst, který se teď vrátil, bude udržitelný. Máme tady vysokou míru zadluženosti. Bankovní unie je další důležitým tématem pro nás. Rádi bychom eh, to měli do evropského voleb, ale bankovní unie, bankovní unie by nám mohla um, umožnit překonat tuto fragmentaci v Evropské unii. Rád bych ukončil tím, že jsme se poučili dvakrát. Já si myslím, že je velmi důležité zlepšit roli národních parlamentů v celém tomto eh, postupu. Myslíme si, že programy, některé uspůsobovací a eh, tyto programy se zapotřebí také angažovanost národních parlamentů více, než tomu bylo dosud. Eh, očekávání, která jsou kladena na budoucnost při diskusi o marko, makroekonomických cílech v národních parlamentech, toto je všechno důležité tak mm, abychom využili našich kompetencí, aby společnost eh, se na to eh, nedívala jako něco, co není v našich rukách. Myslíme si druhé, že role komise a role evropských institucí, tak aby poskytovala správné eh, podněty a aby tady mm, existoval konsens i v interní politice. Jak víte, v politice tady na začátku byl konsens, memorandum porozumění bylo podepsáno socialistickou vládou, ale tento konsens mm, Ehm, pak se eh, ukázalo, že tento eh, program byl ehm, ehm, ukončen. Máme teď další eh, nabídku a dosud bylo pouze možné získat koncens jenom v oblasti korporátních podnětů. Vede se tady diskuse nejen v oblasti politiky, jestli tady máme spirálu recese, nebo jaké jsou tady efekty, jestli se posiluje růst, nebo jestli opravdu nastala cesta zpátky k růstu. Proto je důležitý příspěvek příspěvek z komise zvenčí, um, tak aby uh, tento uh, koncens měl správnou uh, základnu. Důležité jsou tyto podněty naše země, aby se mohla naše země mohla vrátit k růstu a úspěšně vystoupit z tohoto programu a aby mohla přispět k tomu, že bude tato krize v Evropě překonána. Děkuji. A nyní má slovo pan z Belgického parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já jsem velmi rád, že můžeme přímo s vámi diskutovat. Vy většinou diskutujete s našimi vládami a naše vlády nám pak vysvětlují, že přijímají opatření pod tlakem Evropské unie. Já bych chtěl Eh, protestovat proti určitým receptům, které se použijí. Jistě státy nemohou trvale žít nad poměry a eh, hromadit dluhy, které budou splácet budoucí eh, generace. Ale chci říct, jaké zde máme sociální důsledky, jaká chudoba. To jsou právě důsledky opatření dnes prosazených. Je to v oblasti nezaměstnanosti, problémů na pracovním trhu, důchodu a tak dále. E, tato léčba není dobrá. Dva e, cíle tedy sociální cíle, jako je boj proti chudobě a e, boj za životní prostředí. To jsou dva cíle ze strategie Evropa 2020 a ty jsou úplně obětovány v současné době v politice států pod tlakem EU. Mě překvapuje, jak tvrdé jsou ty reformy, které jsou prakticky vnuceny členským státům Eh, například eh, automatická indexace eh, platů, která probíhá zde v Belgii. To je také jedna z věcí, která je ohrožena těmito opatřeními. A dále vůbec velice benevolentní přístup k bankám. Řešení pro boje, v boji proti daňovým únikům, daňovým podvodům, otázka daňových rájů, otázka zdanění finančních transakcí to všecko tady jaksi uniká. Chceme-li mít trvalé výsledky, chceme-li také eh, bojovat proti negativnímu přístupu občanů k Evropské unii, pak je třeba eh, k tomu, co bylo doposud uděláno, přidat vyvážené hledisko, eh, aby tedy disciplína takto tvrdě nepostihovala oblast sociální a environmentální i když vám už samozřejmě zbývá jen eh, krátké období vašeho mandátu, ale nevím, třeba budete ještě pokračovat v dalším funkčním období. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, nyní máte slovo. Thank you, thank you, chair. Start with... Děkuji, pane předsedo. Já začnu takovou nahodilou posloupností a začnu otázkou pana Mota Pinty z Portugalska. Chci poděkovat za to, že jste připojil i poučení z vašeho programu, tak jak se doposud realizoval v Portugalsku. Já sdílím vaše závěry, pokud jde o otázku stotožnění se s programem. My jsme viděli, že v těch zemích, kde došlo k silnému stotožnění se s reformními programy, kde fungovala národní jednota, pak tam výsledky byly nejpřesvědčivější a důvěra se vrátila nejrychleji a vytvořily se základy pro udržitelné ekonomické oživení, pro zlepšení také v oblasti zaměstnanosti. Jsou tady dva případy. Irsko a Lotyšsko, ale také Španělsko a Portugalsko. Jsou země, kde se projevuje značné stotožnění se s reformami, což je velice kritický uh, Eh, aspekt pro úspěch. Také v Řecku můžeme říci, že, se, že je možné, aby se stotožnění s programem zvýšilo, protože to je klíčově důležité pro úspěch v zemi. Ptáte se, zda Portugalsko by se mělo připravit na nějaké další řešení nebo zda eh, tedy eh, je zapotřebí dalších opatření. To je teď příliš brzy eh, hovořit nějak definitivně o této otázce. Já myslím, že je důležité, aby se velice pozorně sledoval vývoj reálné ekonomiky a finančních trhů a postupně, aby se v nadcházejících týdnech a měsících situace analyzovala a někdy v průběhu jara budeme moci vyvodit určité závěry, samozřejmě spolu s portugalskou vládou a také dál s dalšími státy eurozóny a našimi mezinárodními partnery. Pokud jde o otázku pana Kevantinose, Reagujete na otázku rekapitalizace bank a úvěry pro malé a střední podniky. V Řecku ještě zbývá hodně práce, aby bylo možné zlepšit situaci a, asanovat eh, trh služeb i zboží. Je zapotřebí pokročit dál i z hlediska Eh, přijímání legislativy pro rekapitalizaci bank, aby bylo možné obstát v zátěžových testech. Jakmile budou známy výsledky zátěžových textů, tak bude možné i stanovit eh, definitivně rámec pro rekapitalizaci bank. Zátěžové testy eh, v Řecku ještě nebyly dokončeny a probíhají ještě diskuse na odborné úrovni. V nejbližší budoucnosti se bude diskutovat eh, nebo zveřejní se eh, metodologie eh, také z hlediska SSM, jednotného mechanismu dohledu. Ve svém úsilí, myslím, je třeba zdůraznit právě tu otázku stotožnění se s, ehm, s reformami. Jedno, jedno z poučení, které je možné vyvodit z krize, je právě to, že chceme-li uspět v reformách, je zapotřebí jasného pocitu identifikace se s reformami v celé zemi paní Leci hovořila o italské fiskální situaci a o finanční fragmentaci. Máte pravdu, to, co se týká celé řady zemí v Evropské unii. Bohužel. Finanční fragmentace je velkým problémem a velkou překážkou pro úspěšný hospodářský rozvoj. Již loni Evropská komise navrhla systém, ve kterém společně s Evropskou investiční bankou a s ECB bychom mohli zajistit snížení nákladů na půjčování peněz. Jak bylo v pro, na prosincové Evropské radě poznamenáno, bohužel ještě tady není dostatečná podpora. A já apeluji na členské státy, aby podpořili tuto iniciativu a aby zaujali jasně pozitivní přístup. Podle mého názoru ve Spojeném království v Bank of England je velice eh, dobrý systém, kde jde o opravdu zacílené, adresné zaměření na půjčování peněz pro malé a střední podniky, kde je možné podpořit eh, hospodářský růst takovýmto způsobem. Myslím, že také obecně vzato Ekonomika Spojeného království teď má pozdě, příznivé dopady z kombinovaných opatření, které v oblasti fiskální se pojí se stimulující monetární politikou. Jsou tady také některé nekonvenční, eh, nekonvenční opatření. Pan Gerkinek hovořil o sociálních aspektech krize hovořil také o daňové politice a daňových rájích. My pracujeme velice tvrdě a myslím, že to je jedno z oblastí, kde jsme určité výsledky již dosáhli. Tedy pracujeme na mezinárodní koordinaci, pracujeme na bilaterálních dohodách, abychom postupně zde působili. Za posledních pár let se snažíme eh, odstranit ty, ty černé díry těch eh, Eh, daňových rájů, ale samozřejmě musíme v práci ještě dále pokračovat, musíme tuto práci i zintenzivnit, abychom eh, měli jistotu, že neexistují takové daňové ráje, takové daňové černé díry v Evropské unii. <clears throat> Hovoří to také o sociální spravedlnosti, která musí jít ruku v ruce s, finan- s veřejným financováním. Například účinný daňový systém může přispět k účinnosti i spravedlnosti. A e, také reformy zdravotního systému mohou přinést velké úspory. A pokud je o sociální dimenzi hospodářské a měnové unie, chtěl bych zdůraznit, že v nedávné době komise předložila iniciativu politiky, kdy chce posílit sociální dimenzi EMU a kde chce společně s dalšími evropskými institucemi i s členskými státy pracovat na této dimenzi. A to zejména v rámci evropského semestru během tohoto roku. Já myslím, že o tomto můžeme diskutovat podrobněji v další e, etapě naší diskuze, kdy se k nám připojí Laslo Andor. Máme tady eh, text eh, komise, který ehm, rozlišuje mezi opatřeními, které jsou zapotřebí eh, ve střednědobém výhledu, v krátkodobém výhledu a naopak v dlouhodobém výhledu. V dlouhodobém výhledu je třeba mít lepší koordinaci pracovních trhů a také rozpočtové kapacity, fiskální kapacity pro podpoření eh, absorpce šoků je tady z dlouhodobého hlediska možná. Čili tolik mé odpovědi v této fázi, pane předsedo. Můžeme pokračovat, budete-li chtít. Děkuji mnohokrát. Dostáváme se ke třetímu kolu a začínám Elizou Ferreirou která je koordinátorkou frakce SAD v Evropském parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, děkuji za to, že jste mezi nás opět při, je, přišel. Měla bych na vás dvě otázky. Za prvé, Jedná se o zadlužení. Vy jste se zmínil eh, eh, o tom, že na konci programu průměrný dluh eh, se navýšil o 50%, protože jsme se pohli z 60 na 90%. Jaký je váš názor, stanovisko? A zaujme, nebo ujme se komise nějaké iniciativy na základě práce, kterou teď organizujete. A mm, sice jde o mm, skoordinování způsobu, jak eh, vyřešit tyto eh, státní dluhy, anebo eh, si myslíte, že ONT stačí. Moje druhá otázka se týká takzvaných zlatých podílů zlatých akcí, protože komise žádala členské státy, aby zaujali přístup k této situaci, jsou součástí programu, šlo o odstranění těchto podílů a my stále ještě slyšíme, Ehm, zodpovědné aktéry ze členských států a e, ty z režimu trojky, že jedním z prvků memoranda porozumění e, byla e, nucená privatizace kritických sektorů. V některých zemích například eh, elektřina nebo telekomunikace nebo banky nebo pojišťovny, eh, ty byly prodány, eh, prodány s velmi negativní podmínek partnerům, o kterých se ví, že nepostupují velice demokraticky. Takže mohl byste prosím vysvětlit, jaká jsou kritéria pro tyto strategické sektory a pro ony zlaté podíly a pokud, jestli je pravda, že privatizace byla součástí toho, s čím přišla trojka, trojka, protože tady dostáváme zcela rozdílné mm, informace od vás a od vlád. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan Pimenon, Krua z Lotyšska. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste se zmínil Lotyšsko jako příklad úspěchu evropské fiskální politiky. Eh, tajemství lotyšského úspěchu spočívá v tom, eh, že je to velmi jednoduché. Jsou tady eh, aktivity spojené s ekonomikou Lotyšska. Tady došlo k návratu, k, tedy, tedy poklesem na HDP, to byl velice hluboký pokles po krizových letech srovnatelné s americkou a argentickou krizí. Jestliže jsou podnikatelské aktivity nízké, tak se tady změní úplně čísla makroekonomických výročních eh, zprávách. Musím přidat, mm, že mm, tento pokles mm, z přednědobého hlediska vedl k procyklické politice během krize. To bylo eh, hlavně, eh, přišla Evropská komise, bylo také podpořeno místními vládami Lotyšska, které chtěli, aby země se dostala v každém případě do eurozóny. Byla tady určitá kritéria, nízký deficit a také celkově skonzolidovaný rozpočet. Politika byla Eh, byla provázena snižování pracovních příležitostí a eh, také snižování veřejných výdajů. A to znamenal pokles HDP o 25 eh, obrovské soukromé zadlužení a navýšení nezaměstnanosti na 20 což teď vede k dlouhodobé nezaměstnanosti, nezaměstnanosti strukturální. Takže toto je lotyšská zkušenost. Pane, děkuji. Thank you. I have to inform you. Ano, musím vás informovat, o tom, že všechny prezentace různých eh, řečníků eh, budou, se najdete na webové stránce této konference na internetu. Internetová adresa je www.europarl.eu e eh, pomlčka 2004. Všechny tyto projevy najdete na této webové stránce. Za druhé bych vás rád informoval o tom, že eh, mám na svém seznamu další eh, eh, řečníky, než bychom měli času, mám víc. Takže se musím postarat o to, abychom měli na každého dvě minuty, nejvíce. Dalším řečníkem je Musie Kareše z Francie. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nechci tady podlehnout pokušení a podstrčit komisi Černého Petra, říci, že komise je odpovědná za veškeré potíže, se kterými se potýkají naše země. Orientace a směřování komise jsou potom schvalovány radou. To tedy znamená, že odpovědnost je v konečném důsledku na straně toho, kdo schvaluje. A nezapomeňme na to, že vlády během krize rovněž nesly odpovědnost. Některé vlády dopustily, aby jejich státy měly obrovské deficity, což bylo velmi neodpovědné. Je tedy třeba Senát pozor na to, abychom neustále vše špatné nesvalovali na komisi. Samozřejmě, pane René, měl jste pravdu, vy jste nám tady schrnul, co vše komise učinila v posledních letech a komise celou řadu věcí napravila. Například eh, rytmus přizpůsobovacích opatření. Nyní se zdá, jak v případě, kdy eh, je oživení velice ještě eh, křehké, zranitelné, teprve se začíná objevovat, jak, jak postupovat v této situaci, abychom neohrožili eh, nastoupené pozitivní body, ty strukturální reformy, které jsou velice potřebné, ale mají také své náklady v některých zemích. Jak tedy to oživení Eh, doplnit? Nepotřebujeme nějaké nové nástroje, například v rozpočtové oblasti, eh, v eurozóně nebo na úrovni EU, právě proto, aby bylo možné čelit těm asymetrickým šokům a jak to oživení upevnit? Jak byste reagoval na tuto otázku? Thank you very much, monsieur. Děkuji. Monsieur Cabrita, Eduardo. Z Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Oli Rene, že tady jste dnes s námi. Já ale nezdílím vaše eh, názory na ozdravné procesy a programy a na působení mechanismu trojky. Návrh zprávy Evropského parlamentu ukazuje, že v roce 2007, poslední rok před krizí finančního systému, e, Portugalsko mělo dluh 62%, deficit 3% a ekonomika rostla o více než 2%. Následkem nedostatku adekvátní evropské eh, reakce vzhledem k politické nestabilitě, Portugalsko bylo nuceno eh, do ozdravného procesu. A eh, toto bylo aplikováno s velmi tvrdými opatřeními, tak jak byly stanoveny v původním memorandu. Politiky škrtů prakticky zdvojnásobily čísla, která jsem zmínila. Evropské instituce a trojka, jakožto odborný nástroj evropských institucí, odmítali diskutovat s portugalskými eh, sociálními partnery i s portugalským parlamentem. A dnes Eh, operujete měnovými pojmy, ale když se podíváme na eh, sociální oblast, na reálnou ekonomiku, pak konstatujeme, že portugalská ekonomika je teď v horší situaci, než v jaké byla před dvěma a půl lety. Eh, je tady sociální dohoda mezi všemi sociálními partnery, mezi Eh, pracovníky i jejich zaměstnavateli. Všichni společně jsou proti těmto ozdravným procesům, tak jak byly navrženy. Tři roky recese proběhly. Máme nejhorší čísla nezaměstnanosti v naší historii. Portugalsko je silně proevropskou zemí a eh, ekonomická krize začala v Evropě. Teď máme ještě navíc velice silnou sociální krizi a v nejbližších eh, evropských volbách nečekáme, že eh, budeme mít dobré zastoupení. Může tady být naopak velká krize důvěry eh, v Evropu u této příležitosti. Chceme silnější Evropu, ale nikoli Evropu bez diskuse eh, s občany, s lidmi, tak, jak se to mnohokrát projevilo během toho dvou a půl roku. Děkuji. Děkuji. A nyní kolega Norbert Vater z Německa. Děkuji, pane předsedo. Pokud se nemýlím, tak je tématem dnešního odpoledne to, jakým způsobem mít lepší rozpočtový dohled v hospodářské a měnové unii. A proto si myslím, že by bylo vhodné, kdybychom se soustředili na toto téma. A pana Réna se ptal například na to, jaké představy má komise, když jde zajistit, když jde o to zlepšit rozpočtovou kontrolu v eurozóně že bylo nutné přijmout opatření, jako byl ten six-pack, stůpek, balíček dvou a šesti legislativních opatření, to je jasné, protože krize, kterou jsme měli, velmi souvisí s tím, že dříve v těch letech, než bylo euro zavedeno, jsme neměli dobrou kontrolu národních rozpočtů. Nyní máme fiskální pakt a mým zájmem je to učinit vše proto, aby obsah fiskálního paktu byl realizován, aby byl implementován do národní politiky, aby komise společně s námi kontrolovala tuto implementaci implementaci. A proto by mě zajímalo, jakým způsobem bychom mohli tuto kontrolu, tento dohled v budoucnu ještě vylepšit. Pan Rent ten vývoj představil tak, jaký je, tedy velmi pozitivně. Snižuje se nám tady nové zadlužení, služuje se nám tady průměrné zadlužení, pak tady máme dodešetní hospodářský růst v průměru eurozóny, ale máme tady průměrné zadlužení ve výši 90%, ale podle Maastrichtu je dovoleno 80% procento nového zadlužení 3 to je také více než to, co jsme si naplánovali Maastrichtu. Takže ty cíle, které jsme si vytkli před mnoha lety, těch jsme ještě nedosáhli, proto je důležitější, aby dohled kontrola byly lepší, než jsou. A já bych řekl, že z německého pohledu uh, je, e, jsou konzolidace rozpočtu něco, co není v rozporu s růstem, protože konzolidované rozpočty jsou ty nejlepší impulzy pro růst. Nová pracovní místa vznikají pouze tam, kde investoři důvěřují v budoucnost e, té země, pak tam investují. A proto jsou konzolidované rozpočty základním předpokladem ekonomického růstu. Poslední poznámka. Lepší kontrola rozpočtu je zjevně nutná i proto, když si tady eh, naslouchám eh, tomu, co říkají řečtí kolegové, protože ty jsou v diamentálním eh, jaksi rozporu v tím, co řekl pan Rén. Komu tedy mám věřit, panu Rénovi nebo řeckým kolegům? Pokud tedy vaše kontrola nefunguje, jak říkají řekové, a vaše programy nefungují, tak se ptám, zda komise hodlá nám všem eh, eh, jak si navrhnout, abychom pokračovali v řeckém eh, záchranném programu, abychom Řecku povolili další tranši finančních prostředků. Komu mám tedy věřit? Děkuji ní pan Joa Kolambra z portugalského parlamentu. Děkuji, já mám dvě otázky. Za prvé, vy Eh, stále přednášíte určité projevy, které neodpovídají realitě, například otázka fiskální krize v Portugalsku. Jak je možné, že Evropská eh, komise řekne, že eh, Portugalsko 2008, mám to tady napsáno v dokumentu před sebou, že tady byla doporučení komise a na základě doporučení rada řekla, že Eh, deficit byl eh, trvale udržitelným způsobem snížen po 3 a v roce 2008, eh, o rok dříve, než se původně počítalo. Vzhledem k těmto faktům, jak můžete říci, že krize v Portugalsku je krize nadměrného utrácení? Ve čtvrtletém prohlášení Evropské komise se hovořilo o Portugalsko, které bylo blízko Německu, to znamená dvě země, kde eh, interní eh, spotřeba byla, nebo eh, interní poptávka byla nižší. Prosím, jak v této situaci můžete říci, na základě takovýchto údajů, jak můžete takové věci tvrdit o fiskální krizi v Portugalsku, že tady byla fiskální krize dříve, než nastala finanční krize první dekádě Portugalsko rostlo mírně. Já se vás tam, jak může chudá země, s velkými potřebami ve školství, s velkými potřebami investic ve vědě a podobně. Jak taková chudá země může udržet růst když eh, máme tak obrovské škrty veřejných investic, eh, kdy jsou škrty v eh, školství, obnovitelných energiích, ve jedě a vývoji. A právě z vaší komise, z vaší Evropské komise a konkrétně z vašeho útvaru, tady vlastně prostřednictvím vašeho programu HDP proporčně v Portugalsku klesá. Jaké fakty, vlast, jaká fakta vlastně užíváte, když vypracováváte takováto doporučení? Děkuji. Děkuji vám. A poslední řečník, pan Francesco Gaello z italského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Včera byly předloženy eh, kandidatury v naší zemi. My jsme měli určité spoždění v jejich předkládání. A hnutí, které já zastupuji, chce zdůraznit některé aspekty. Transparentnost eh, životopisu, transparentnost orgánů, povinnost kandidátů předložit výpis trestního rejstříku. Pouze tento bod byl parlamentem přijat a já chci položit otázku komisaři Rénovi. Jak se díváte na úlohu, kterou sehrává tento orgán politicky i odborně? Jaké údaje by se měly předložit a podle jakých parametrů eh, můžeme hovořit o tomto orgánu, abychom viděli, zda Evropská unie směřuje eh, k oživení v recesi, nebo vždycky bude nutné ponechat interpretaci eh, příslušným komisařům, kteří se budou postupně střídat. Země, které již eh, uplatnili takovou strukturu ve svých institucích, které pokročily dále než my, co my můžeme zlepšit, když vytvoříme takový orgán? Děkuji. Děkuji a prosím, pana komisaři, máte slovo. Thank you. Thank you for your very... Děkuji za vaše konkrétní otázky. Začnu ze zadu, eh, tak, protože si ty otázky posledně položené pamatuju nejlépe. Otázka eh, pana Koria se týká povahy eh, nezávislých eh, fiskálních krémí. To je určitě velice důležité a je to jeden z klíčových prvků účinného fiskálního kontroly, tak abychom zajistili udržitelné financování ve střednědobém výhledu. V podstatě je to součástí když nemám rád tento žargon, ale je to součástí six, legislativy Sixpacku, mm, eh, jde o mm, ekonomické eh, řízení posílené a také fiskální eh, pakt, na kterém se dohodly členské státy. A vy jste se mm, položili velice přímou otázku, jaký typ Eh, těchto fiskálních kroků je doporučen eh, v tomto eh, kontextu. V zásadě existují příklady, které jsou v souladu se smlouvou a s fiskálním paktem a ty by stály za zmínku. Ehm, myslím si, že hm, kdybych byl poslancem některého jiného členského státu, přímě řečeno, tak bych asi tak udělal srovnání s Nizozemskem. A Eh, mám tam eh, kancelář, která byla, eh, kterou vedl Jan Timberlen, to byl nositel Nobelovy ceny z roku 69 a toto už, myslím, vzniklo v 50. letech, pokud si správně vzpomínám, a to grémium, které má zodpovědnost za nezávislé makroekonomické prognózy, stejně tak jako fiskální posouzení a celý systém v Nizozemsku dosud vypadal tak, že politické stány, stány státy ekonomické programy před volbami mm, byly nezávisle analyzovány právě tímto krémiem touto eh, organizací. Myslím si, že to je velice motivující eh, aspekt pro eh, racionální politickou diskuzi v našich členských státech. Takže klíčové je aby tady existovaly nějaké nezávislé eh, cesty eh, analýzy, musí to být věrohodné prognózy makroekonomického dalšího vývoje. A eh, dříve jsme s tím měli obrovské problémy a to bylo jedním z důvodů, proč jsme tady neměli žádné účinné šetření nebo analýzy v minulých letech nebo v letech před vypuknutím krize. Ani analýzy o makroekonomických nerovnováhách nebo problémech ve fiskální politice. Takže potřebujeme mít efektivní Eh, fiskální zhodnocení analýzy eh, této situace a také je velice dobré, že eh, se provádějí posouzení konsolidačních opatření tak, mm, aby působila věrohodně a přesvědčivě. Co se týče otázky pana Paltrese k fiskálnímu kontrole. Ehm, chtěl bych ehm, ještě připomenout to, co jsem řekl o těchto nezávislých ehm, posouzeních, ale sdílím s vámi váš názor. Myslím si, že je to spíš otázka vlastní ekonomické situace v jednotlivých zemích programu, než metodologie eh, fiskálních eh, kontroly. A byl jsem členem Národního parlamentu, poslancem Evropského parlamentu a eh, v Víme, že tady někdy tak, že lidé se e, někdy kladou on um, otázky, e, jsou to nejrůznější otázky a um, já se vždycky snažím odpovídat, e, jak to nejlépe umím, ale je skutečně důležité se tady soustředovat na tyto analýzy a fiskální kontroly. Ptali jste se, co dále, když hovoříme o fiskální politice, tak bychom se měli skutečně soustředit na Um, posílený rámec um, ekonomické uh, kontroly toho, co jsme uh, tady uh, tolik neměli v posledních letech. Myslím si, že v příštím legislativním období parlamentu v komisi musíme udělat přeskum um, toho, jak tuto situaci zvládnout, jak ji zjednodušit, abychom ji učinili srozumitelnější pro veřejnost, pro členy jednotlivých parlamentů a také i pro členy Evropské komise. Máte pravdu, pravdu v tom, že jsou to nezbytné podmínky pro další investice a e, vytváření pracovních příležitostí. E, je to otázka e, důvěry. Podařilo se nám obnovit už důvěru v evropskou ekonomiku a v posledních letech. Hlavně díky třem faktorům od roku 2012, kdy se začalo rýsovat zotavení. Jednak posílená věrohodnost fiskální politiky eh, členských států EU eh, e Eh, která se odráží v tom, že fiskální deficit se snížil se 7% na 3%. Druhý faktor, eh, rozhodné kroky Evropské centrální eh, banky zaměřené na stabilizaci trhu s dluhopisy, zvláště od roku 2012. A pak je tu třetí faktor, posílené ekonomické řízení, které dnes zaznamenáváme v Evropské unii, zvláště v eurozóně. A to poskytuje pevný, stabilní rámec pro Um, další konzolidaci veřejného uh, financování ze střednědobého hlediska a uh, také účinné další pokroky strukturálních reform. Tyto faktory Eh, změnit eh, politiku eh, a celé atmosféru, nebo změnili už atmosféru v Evropě od roku 2012 minulý rok, i když jsme měli politickou krizi v mnoha zemích Evropské unie, tak ta neotřásla samotnými základy eura. Mm, mm, situace vypadala jinak před rokem 2011. Pan Kalambary mluvil o portugalské eh, situaci. Eh, byla tady řada věcí, které se týkaly eh, Portugalska. Vy jste mluvil o povaze krize, ptal jste se na krizi, jestli byla Portugalskou kombinací pomalého táhnoucího se růstu a soukromého nadměrného zadlužení Ptal jste se na finanční eh, podporu eh, Portugalsku, pak pan Gabrita, pan Ferrera a ostatní se zmiňovali o ekonomické eh, situaci. Mluvilo se o zvýšení nezaměstnanosti, to je mm, e, výsledkem mm, vývoje mm, portugalské ekonomiky. Jsou tady, tady nezaměstnanost vysoká, byla také provázena vývojem, který byly tady externí efekty a vůbec chováním na trhu sociální eh, dopady ty eh, mohou být daleko eh, tvrdší a jsou tu i jiné země, které mají podobný tlak, podobnou situaci na trhu dluhopisu a nejsou tady stabilní finanční programy a vyšší nezaměstnanost. Tady tato situace může být srovnatelná se situací v Portugalsku. Takže boj proti nezaměstnanosti je klíčovým cílem programu, tak jak už ukázali různé reformy na trhu práce, které byly schváleny a většinou Většina eh, z těchto reform byla eh, dohodnuta spolu se sociálními partnery. Pan Gabrita mluvil o krizi říkal, že se stává obtížnou Portugalsku, protože tady byla se trošku pozdržela evropská reakce. Musím říct, že to byla i pozdržená eh, národní eh, reakce národních stran, eh, protože portugalský program začal v létě roku 2011 a pamatuju si na své první diskuse s ministrem financí Portugalska, e, to bylo v červnu roku 2010, rok e, předtím. Mluvili jsme o možném programu e, politického přizpůsobení se, protože jsme zažili, zažili tenkrát ekonomickou situaci v Portugalsku, viděli jsme, že stále více slábne. Podle mého názoru lepší čím dříve tedy Portugalsko začalo jednat Ehm, aby začne jednat, aby vytvořilo eh, rovnováhu, tím rychleji se dostane na cestě k ekonomickému uspůsobení se a bude eh, eh, bylo dobré, že se to stalo před ehm, dubnem roku 2011. Paní Ferrero mluvila o veřejném zadlužení. Tady máme expertní Eh, skupinu. Eh, jak víte, je to eh, v dohodě s Evropským parlamentem a radou. Tato skupina mm, poskytne podporu a sice koncem března právě tato skupina v současné době pracuje. Pan další kolega mluvil právem o tom, že máme, jsme tady spolu, řekl, že jsme spolupracovali s vládou Lotyšska. Máte pravdu v tom, že Lotyšsko se eh, rozhodlo pro interní devaluaci eh, eh, místo externí. A já pocházím se země, která má dlouhou historii externí devaluace a mohu vám říci, že někdy Eh, tady existují, i když nemáte eh, mm, stabilní situaci, zvláště v 80. letech, eh, mm, tak situace byla stále obtížnější, bylo to daleko bolestnější, než tomu bylo dříve. A Kromě Lotyšska ehm, máme, taky, máme tady tedy ještě i ehm, interní ehm, devalvaci. Musím říci, že tady v posledních eh, letech eh, se eh, ekonomika v Lotyšsku začala zlepšovat. Pan Karis mluvil o zodpovědnosti vlád a plně souhlasím v tomto, protože je to skutečně zodpovědnost členských států a vlád a parlamentů, které se mají postarat o to, aby ekonomická a fiskální politika členských států byla na cestě k udržitelnému vývoji. A protože zotavení je stále ještě křehké, musíme zůstat na této cestě ke svým vesměru směru k reformám, tak abychom podpořili konkurenceschopnost, růst a e, musíme ukončit e, e, finanční reformy, ujmout se nových iniciativ, tak abychom překonali finanční fragmentaci. A musíme udělat zacílené kroky, tak abychom se postavili proti vysoké nezaměstnanosti, zvláště nezaměstnanosti mládeže v mnoha členských státech. A toto činíme ve spolupráci se členskými státy. A když mluvíme o ekonomice eurozóny, pokud chcete opravdu pomoci trvale udržitelnému růstu a zlepšit zaměstnanost v Evropě, Německo jistě bude posilovat domácí poptávku a také posilovat eh, veřejné a soukromé eh, investice. Francie bude eh, zintenzivovat své ekonomické reformy ehm, ve prospěch dalšího růstu a vyšší zaměstnanosti. To tež platí mimochodem pro Itálii a řadu dalších zemí. Takže toto je taková vzájemná kombinace, doplňuje se to. A mm, určitě e, jsou to dobré zprávy pro další vytváření příležitostí v Evropě. E, toto byla také naše doporučení těmto členským státům, kterých se tato situace týká. Děkuji. Paní předsedkyně, já bych ráda řekla, že komisař zapomněl e, na moji otázku o privatizaci a zlatých akciích. To je velice důležité téma. Um, A pak, A pakliže se předsednictvo myslí, že to uh, má skutečně spadat pod téma fiskálního dohledu? No jestliže to byla otázka, která byla předložena v diskusi, tak já myslím, že je možné na ně odpovědět. Já jsem na toto reagoval minulý týden při eh, slyšení. No, já vám mohu odpovědět. Odpovědnost rozhodnutí o memorandu, o porozumění, o členském státu, je to otázka pro která se týká vlády, parlamentu a samozřejmě také všech tří evropských institucí ECB, e, Evropská Eh, komise a MMF, čili je to tedy dohoda eh, mezi těmito partnery, kteří eh, jsou pak zodpovědní i za rozhodnutí, která se učiní. Děkuji vám, pane předsedo, pane, pardon, děkuji vám, pane komisaři Olirene, děkuji. A děkuji také, že zůstanete ještě na další fázi diskuse, kdy eh, budeme diskutovat o evropském semestru, tedy o dalším cyklu evropského semestru v roce 2013 a o jeho provádění. Eh, také chci přivítat pana Alexandrce Papadopoulose, eh, který bude spolu předsedou a také vítám komisaře Láslo Andora, Dále Filip de Beger bude hovořit poté, jakožto zpravodaj příslušného výboru a e, Gutierrez Presedo jako zpravodaj za výbor e, pro zaměstnanost. A já bych ráda připomněla, že můžete žádat o slovo v rozpravě, klást otázky a za tímto účelem musíte vyplnit eh, ty kartičky, které máte eh, na stole. Prosím, pane komisaři, začneme, eh, začneme vámi, máte slovo. Thank you, thank you, madam chair and, uh... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám chtěl skutečně poblahopřát k tomuto programu odpoledne. Eh, protože mě musíte ještě nějakou dobu dále snášet. Já eh, bych nechtěl opakovat to, co bylo řečeno v předchozí části. Já se spíše soustředím na priority eh, přehledu ročního růstu na rok 2014, včetně střednědobých a dlouhodobých výhledů. Především bych chtěl Eh, říci, jaký je ekonomický kontext v Evropské unii. Mohu říci, že jsme na začátku nového roku, eh, který přináší povzbudivé signály oživení ekonomiky v Evropě. Je tady Irsko, Španělsko a Portugalsko, což jsou eh, země, kde došlo eh, k velkému eh, zlepšení. Ukazatel, konjunkturální indikátor a prognózy ukazují opravdu posilující se oživení. Současně ale je na, příliš brzy na to, abychom mohli už jasně říci, že krize pominula. Velké výzvy ještě jsou stále před námi, zejména z hlediska obrovského, obrovské nezaměstnanosti Přitom eh, právě oživení považujeme za velice důležitý předpoklad pro budoucí zlepšení eh, čísel míry nezaměstnanosti. Eh, růst a nová pracovní místa mohou přijít pouze v takovémto rámci. Rozhodně tady ještě není důvod k sebeuspokojení. Evropský semestr 2014, což je tématem naší dnešní diskuse, nás přivádí k dalšímu cyklu a je to velice důležitý eh, bod evropského hledání růstu a pracovních míst. Já bych chtěl hovořit o prioritách, které stanovila Komise pro evropský semestr 2014. Především chci začít eh, tím, že musíme i nadále pokračovat v konsolidaci veřejných financí a musíme pokračovat ve fiskální konsolidaci, která se musí především soustředit na kvalitu a na eh, přijatelnost opatření. Eh, nikoli eh, nemůžeme postupovat tak, že budeme jen zvyšovat daně, ale musíme zavádět takové daňové reformy, které budou znamenat určitou pobídku pro ekonomiku to také obsahuje e, otázky sociálního zabezpečení a e, výdajů do oblasti školství, infrastruktury, vědy a výzkumu. Před několika týdny, koncem loňského roku, jsme předložili tyto priority a můžeme říci, že se tady e, udržuje stejná rovnováha mezi udržitelným rozvojem a vytvářením pracovních míst. To je stejná tendence, která tady byla i dříve. A současně také chceme reagovat na nové výzvy, které se objeví v rámci e, toho ekonomického oživení. Důležité je, aby banky půjčovaly peníze do reálné ekonomiky, jak už jsem to zmínil. E, dříve je tady stále ještě určitá finanční fragmentace, která je škodlivá pro investice. V Evropě jsme udělali hodně, ale ještě jsme všechnu e, práci neudělali. Musíme plně obnovit důvěru a překonat všechny projevy krize. Dnes tedy ani tak nejde o nějaké zkoumání eh, aktiv, jak to mohlo být dříve, ale spíše je to eh, otázka ekonomických ozdravných procesů, programů. Eh, probíhají také zátěžové testy, které jsou potřebné pro zdravý bankovní sektor. Také bankovní unie je velice v popředí naší agendy. Z krátkodobého hlediska bude důležité také snížit zadluženost eh, v oblasti nemovitostí, hypoték a eh, uvolnit prostředky půjčování pro podniky, zejména pro malé a střední podniky. Eh, musíme usilovat o všechno opatření, která umožní přejít od prvních náznaků oživení ke skutečně trvale udržitelnému růstu. Máme tady návrhy, které předložil komisař Barně a já, které se týkají investic v Evropě. Vychází to ze široké konzultace mezi evropskými partnery. Potřebujeme také zajistit eh, náležitou kvalifikaci pro naši pracovní sílu. To také přispěje k řešení problémů nezaměstnanosti a důsledků krize. Kolega Láslo Andor podrobněji probere tyto aspekty, eh, které jsou velice důležitými prioritami na naší agendě. A eh, Nezaměstnanost mládeže je velice znepokojivá a opravdu eh, je potřebné rychle na to vyvinout určité, eh, určitá opatření. Jak už jsem řekl v předchozí fázi, eh, potřebujeme účinnější daňový eh, systém, který bude posahovat jen málo výjimek, bude takové povahy, že nebude umožňovat eh, snadné daňové úniky, bude spravedlivý a jasně srozumitelný. Musíme pokračovat také v modernizaci veřejné administrativy. Určitý pokrok již nastal při spolupráci mezi jednotlivými úrovněmi vlády a potřebujeme rozvíjet eh, služby online eh, ve veřejné správě, aby také bylo i snažší být v kontaktu s členskými státy. Eh, paní předsedkyně, vážení členové, parlamentu, dámy a pánové, naše agenda se snaží, aby EU přešla od křehkého oživení eh, k trvalé udržitelnému růstu a vytváření pracovních míst. Snažíme se odstraňovat všechny ty nerovnováhy, které tady nastaly v důsledku krize. Makroekonomické nerovnováhy sehrávají eh, důležitou úlohu. Jejich odstraňování je důležitým cílem v evropském semestru. Zaslouží si velkou pozornost a já myslím, že také budete tomu věnovat velkou pozornost v eh, plánech na národní úrovni. Eh, zpráva za letošní rok, která byla zveřejněna spolu s prognózami. 16 zemí je doporučeno na další analýzy, kde v těchto 16 zemích si myslíme, že je třeba rozhodnout, zda nerovnováhy existují opravdu nebo nejsou tak závažné. A zda, pokud že existují, pak jakým způsobem je korigovat. Několik členských států eh, snižuje deficit platební bilance a dělá pokrok v konkurenceschopnosti, je to Španělsko a Irsko zejména. Nicméně je zapotřebí ještě další úsilí. E, a země, které mají určitý e, přebytek, je zapotřebí úsilí, aby e, se situace zlepšila. Nejde o to, abychom korigovali zadluženost nebo abychom věci takto měnili. Jde o to, abychom Eh, trvalým způsobem napravovali eh, nedostatky v našich politikách a aby také eh, zóna euro byla konkurenceschopnější vůči zbytku světa, abychom mohli vyvolat trvale udržitelný růst na vysoké úrovni a zajistit vyšší zaměstnanost v Evropě. Mohu vás informovat, že komise pravděpodobně předloží tyto informace eh, v březnu tohoto roku. Dámy a pánové, paní předsedkyně, dovolte, abych na závěr řekl, že rok 2014 a jeho evropský semestr se rozjíždí a to, co bylo uděláno v Evropě na reformě naší ekonomice i v eh, reformě veřejné zprávy, to, že tady uvidíme, že se objevuje ekonomické oživení, to všechno je důležité, ale potřebujeme ještě další opatření v rámci naší politiky. Úspěch evropského semestru musí posílit potřebné ekonomické reformy, které posunou Evropu od křehkého oživení k trvale udržitelnému rozvoji. To je eh, situace, která vyžaduje odhodlanost všech partnerů a vyžaduje samozřejmě také zapojení národních eh, parlamentů i Evropského parlamentu, které mohou sehrát životně důležitou úlohu. Dívejme se tedy eh, na dnešní rozpravu o Evropském semestru 2014 právě z tohoto světla. Děkuji. Děkujeme komisaři Oli Renovi a nyní má slovo na 10 minut Láslo Andor. A pánové, vážení poslanci parlamentu, Čtvrtý evropský semestr eh, se koná v době, kdy evropská komunika eh, skutečně vykazuje známky eh, zotavování se. Ale jak pan místopředseda Oliren zrovna říkal, tato obnova, to zotavení je dosti ještě nerovnoměrné a mm, ještě slab, slabé po celé Evropské unii. Nezaměstnanost se zastala se naš 6 milionů lidí v druhé polovině roku 2010 a není to žádná známka Eh, toho, že by se začaly výrazně eh, vytvářet pracovní příležitosti. Ještě jsme eh, nezačali správně bojovat proti nezaměstnanosti za poslední pět let. Nezaměstnanost mládeže je zvláštně, čím se nám leží na srdci. Chudoba a sociální vyčlenění z historického hlediska na vysoké úrovni a sociální nerovnosti rovněž stoupají. Ale celá tato otázka není tak jednoduchá. Nezaměstnanost a eh, že se navýšila chudoba a nezaměstnanost eh, průměrně. Jsou tu eh, nerovnosti mezi členskými státy. Tyto rozdíly se zvyšují, zvláště mezi takzvanými hlavními zeměmi a těmi, které jsou periferní. Toto všechno je překážkou dalšího k rychlého návratu k, velké, k silnému růstu HDP. Komise zrovna vydala svůj roční přeskum z dalšího rozvoje ekonomického a vývoje zaměstnanosti. To je analýza těchto výzev, podrobná analýza. Dovolte mi, abych e, vám po takový krátký přehled některých klíčových aspektů a sociálních výzev a politických priorit, e, které čerpám z této nového dokumentu, stejně tak jako se společné zprávy o zaměstnanosti. To je to, co komise předložila v listopadu jako součást e, ročního balíčku analýzy za prvé Ehm, míra eh, zaměstnanosti v Evropské unii nadále klesala za minulý rok ehm, až na jednu kategorii a to jsou starší zaměstnanci. Počet eh, prázdných eh, míst, uvolněných míst se příliš nesnížil od roku 2010, eh, ale nezaměstnanost stále rostla. Toto nám ukazuje, že nedostatek příležitostí na trhu práce, že se s tím dá vyrovnat bez větších investicí do lidského kapitálu a lepší podporou pro ty, kteří jsou nezaměstnané. Ztráty, prá, ztráta práce, tedy k tomu nedošlo rovnoměrně a pak tady byli příslušníci z třetích zemí a také ti, kteří měli jenom práci na dočasný úvazek, což to byli ti, které to postihlo nejvíc. Segmentace na trhu práce zůstává i nadále akutním problémem, jak nám ukázali méně chráněné formy eh, práce a jsou tady také mezery v vyplácení nebo v mezdách mezi, mezi pohlavím. Eh, dále je tu lidé eh, třeba jsou, nejsou kvalifikováni a Eh, brzy ti, kteří odcházejí, opouští eh, školy, těch je stále více. Eh, Eh, je tady zapotřebí eh, další kvalifikace, eh, to vede k zvýšené nezaměstnanosti pro ty, kteří jsou méně kvalifikovaní a ehm, to ohrožuje potenciál růstu Evropy a konkurenceschopnost. Tento nedávný vývoj ehm, vede k další potřebě vytvořit rovnováhu. Ehm, zároveň je důležité podpořit požadavky na trhu práce. Ovšem, tento trh je omezen daňově, toto, tyto, toto zůstává na vysoké úrovni mnoha členských státech eh, růst HDP, eh, ten, bude, eh, ten je provázen, měl být provázen snižováním chudoby a nezaměstnanosti. Ovšem tento pokrok, pokrok bude pravděpodobně pomalý a situace nezaměstnaných lidí a chudých domácností se asi těžko bude příliš zlepšovat, pokud vlády nepřijdou s podstatnou no, zásadní podporou. Nedávno zveřejněná zpráva o sociálním vývoji v Evropě šetří tuto otázku do tohoto přechodu přechodu eh, nebo této situaci chudoby detailně. Toto je právě eh, nový směr našich analýz a eh, vyžaduje si naši pozornost. Ehm, bylo zjištěno, že v průměru ze tří Evropanů, kteří žijí na hranici chudoby, pouze jeden z nich ehm, se zvládne vyprostit se z této chudoby během roku. Ehm, aby mohli se dospělí dostat z této chudoby, proto je nezbytné nalézt si novou pracovní příležitost, ale to mnohdy nestačí. Eh, dostat práci, to je způsob, jak se vymanit z chudoby jenom v polovině případů a mnoho závisí na typu práce, kterou tento člověk najde, na um, míře úrovni příjmu a také počtu odpracovaných hodin. Ale eh, také složení domácnosti a také eh, situace profesního pracovní partnera je důležitá a proto nemůžeme konstatovat, že mít práci automaticky eh, znamená vydělávat si slušný, slušné peníze, tak bych měl slušný životní standard. To má důležité další dopady i na to, co pak můžeme očekávat od současného ekonomického politického zotavení postupné snižování nezaměstnanosti, to asi nebude eh, stačit samo o sobě, eh, aby to zvrátilo eh, zvyšující se míru chudoby. Chudoba asi zůstane velkým problémem, pokud bude existovat polarizace mezi těmi, kteří mají vysoké příjmy a nízké příjmy. A pokud více a více lidí bude muset pracovat jenom na částečný úvadězek. A proto ti, kteří rozhodují politice, musí věnovat nejenom pozornost vytváření dalších pracovních příležitostí, příležitostí, ale také lepšímu přístupu k trhu práce a e, charakteru nových e, pracovních příležitostí, tak abychom mohli mluvit o inkluzivním trhu a slušné e, práci. Podpora příjmu a další sociální výdaje nadále tyto, toto potřebujeme, zvláště pro domácnosti, i pro domácnosti, kde členové této domácnosti už mají práci. Dovolte mi zdůraznit některé klíčové poznatky, které vyplývají z našich Analýzy jsou to ukazatele, které jsme poprvé analyzovali eh, v roce 2014, je to taková zpráva o zaměstnanosti. Eh, snažíme se posílit totiž sociální eh, dimenzi ekonomické a měnové unie. Tento scoreboard je vlastně novým nástrojem pro lepší identifikaci a zjištění sociálních problémů, které by mohly mít dopad na dobré fungování měnové unie. Skládá se to z pěti klíčových um, ukazatelů. Je tedy celková nezaměstnanost, číslo jedna, pak je to nezaměstnanost mládeže a počet mladých lidí, kteří eh, nemají žádnou kvalifikaci, takzvaný need rate, to je to, co jsem už zmiňoval. Číslo tři eh, skutečná eh, změna, změna disponibilních příjmů domácností, čtyři procento pracující populace, která je v riziku, že se dostane do chudoby a pak nerovnosti v příjmech. Tento skloubod nám ukazuje, že existují rozdíly, tyto rozdíly se vytvářely mezi členskými státy, zvlášť ještě v eurozóně. Ehm, zaměstnanost a sociální situace v Jižní Evropě, eh, to je eh, jedním z akutních eh, problémů a hluboké krizi, ale i odolnější členské státy byly ehm, dotčeny tímto šířením se těchto efektů ehm, a také sníženou důvěrou. Rostou tady rozdíly a toto je jasně viditelné také na míře nezaměstnanosti, hlavně nezaměstnanosti mládeže. Mm, a mm, větší rozdíly v eurozéně, než, než jsou než venku. Jsou zjevné také v případě, když se podíváme na příjmy eh, domácností, tady existují nerovnosti. Míra chudoby také v eh, eurozóně eh, rostla a zůstala ale stabilní v jádru Evropy. Po, tedy tento skobod byl, byl schválen radou, teď se plně využívá v evropském semestru a e, snažíme se brát v úvahu e, pohledy, e, názory jiných aktérů, spolupracujeme s členskými státy, abychom zajistili to, že to bude součástí současného ekonomického systému a že tady bude proces mnohostranné kontroly a přitom se odbá v úvahu konkrétní doporučení jednotlivých zemí. Vážení poslanci, dovolte mi, abych ukončil tím, že shrnu hlavní priority na poli zaměstnanosti a sociálních aspektů přínosů, to, co jsme identifikovali pro rok 2014. Jsou tu výzvy, které i nadále zůstávají stejné, jako tomu bylo minulý rok. Pouze v některých eh, případech jsou ještě akutnější. A prioritami tudíž jsou priority, které jsou podobné jako ty, které vyplynuly z minulého roční analýzy. Podpoření pracovní příležitostí a účasti na trhu práce tak, aby nastala další obnova, to je klíčový aspekt. Provádění dalších reform musí být ještě posíleno. E, silnější podpora integrace nezaměstnaných lidí, e, tak, aby mohli pracovat. Záruky pro mládež, to je jeden z příkladů takovéto proaktivní politiky zaměstnanosti budoucnosti. Členské státy musí učinit ještě více, zvláště co se týče posílení eh, eh, poptávky. Eh, tady je zdaňové otázky a hlavně výhody také pro ty, kteří mají nízké příjmy. Ehm, tady se situace velmi měnila v mnoha zemích, přestože byla vydána doporučení pro doporučení. Mm, dále zmenšování mezer mezi příjmy. Ehm, tady by měla být posílena domácí domácí e, poptávka, větší, další vytváření příležitostí e, a vývoj mest. Toto by mělo vést k vyšší konkurenceschopnosti Eh, různé země jsou v různých situacích, ale obecně eh, jsou tady eh, velké rozdíly mezi zdami a proto je dostatek prostoru, abychom posílili poptávku přes mzdy, zvláště v zemích, které, kterým se daří dobře. Navíc musíme investovat do toho, abychom udrželi zaměstnatelnost tím, že aktivně podpoříme další kvalifikační opatření, zvláště s v oblasti digitální zelené ekonomiky. E, dochází ke ztrátě lidského kapitálu v ekonomice e, v důsledku krize a proto bychom větší pozornost měli e, věnovat ke zvýšené účasti na trhu práce, zvláště mladých lidí. Měli bychom se věnovat dlouhodobé nezaměstnanosti žen, starších lidí a lidí s migračním pozadím. Je klíčové v této době nízkého růstu, abychom podpořili eh, odolnost eh, trhu práce. A to znamená zlepšit podmínky pracovníků a schopnost podniků se eh, změnit, posílit sociální dialog, posílit veřejné služby, posílit také mobilitu a proto je tak důležitý návrh komise. A konečně je důležité pokračovat v reformách, které sníží segmentaci na trhu práce a zároveň se udrží brá úroveň a bezpečnost bezpečnost práce. Abychom zajistili konkurenceschopnost evropského trhu práce, je zapotřebí opatření zaměřených na zlepšení dalšího kvalifikace vzdělávání po celé Evropě. Z krize bychom měli být silnější a měli bychom se posunout k Evropě cílu 2020. To zároveň znamená modernizaci sociální politiky. K tomu potřebujeme kombinaci strukturálních reform, eh, více eh, účin, účinných kroků eh, a měli bychom aktivovat sociální investice. To by ještě mělo být podpořeno. Zlepšení lidského kapitálu a také sociální soudržnost, to vyžaduje dobrý přístup k benefitům a sociálním a, a službám. Dovolte mi, abych ještě podtrhl, že komise doufá, že v roce 2014 evropský sem, evropském semestru zažijeme větší angažovanost sociálních partnerů. A to by mělo nastat nejenom na evropské úrovni, ale také na úrovni e, národní, to tím, že se bude definovat a implementovat strukturální reformy a další politická opatření zaměřená na zlepšení zaměstnanosti, tak, aby byl obnoven sociální pokrok. Děkuji. Děkuji. Very much, Commissioner Andor and now... Děkuji panu komisaři Andorovi a e, teď bych e, ráda požádala Filipa Debega, který je zpravodajem Econ, e, to je ona zpráva o který udělal krátkou prezentaci. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, za úvod. Pro mě je velmi velkým potěšením, že vás mohu přivítat v našem parlamentu. Já jsem zpravodajem právě pro tento přehled za rok 2014 a e, také za výbor ekon, ale také za výbor e, sociální otázky. My se vyjadřujeme k těm prognozám, které zpracovává Evropská komise, i k jejím doporučením. To samozřejmě je e, velký složitý proces a e, jde nám tady také v evropských institucích o e, to, aby se jasně demokratickým způsobem skládaly účty z odváděné práce. My jsme e, tedy sledovali prognózy hospodářského vývoje na 2014. Jak se zmínilo již několik řečníků, první znamení velice zranitelného, eh, ještě nepříliš jasně projevujícího se oživení se tady již objevily. Politiky, které byly uplatňovány na evropské úrovni, tak jak diskutujeme o Sixpacku a Tupaku, byly velmi často strukturálními reformy, které bylo třeba provádět na národní úrovni, ale alespoň eh, tedy eh, nemusíme diskutovat o tom, že by eurozóna se rozpadla, že by některé země musely opustit eurozónu a že by tady nebyla finanční stabilita v eurozóně a v EU jako takovém. To jsou alespoň eh, kroky, kterých jsme tedy dosáhli. Eh, nemůžeme ale říci, že všechno je už dobré, dokonalé a vyvíjí se to tím jediným správným směrem. Je několik eh, oblastí, na kterých musíme dále pracovat. Velkým problémem je, jak posílit ekonomiku, jak zvýšit konkurenceschopnost, Eh, národních ekonomik i evropské ekonomiky. Globální ekonomika se hodně mění a eh, to je velice zásadně důležité pro zajistit eh, růst, vytvářet pracovní místa a prokázat, že ekonomika může znovu růst. Probíhají samozřejmě denně diskuse o ceně práce. V mnoha členských státech je to velmi bolestivé. Současně ale také zpráva e, ukazuje, že strukturální reformy, které musí být prováděny, vyžadují další úsilí. Musíme říci, že tady je zapotřebí dalšího, dalšího investování, a to jak ze strany veřejných, tak soukromých eh, financí. A jak bylo zmíněno panem komisařem Andorem, je tady také oblast školství, eh, od odborné přípravy. Potřebujeme mít pracovní sílu, která bude kvalifikovaná eh, v těch oblastech, které nabízejí pracovní místa. A také na evropské i národní úrovni je zapotřebí toto všechno dále realizovat. Je tady určitá skupina priorit, kde je zapotřebí dokončit hospodářskou a měnovou unii. Udělali jsme již velké kroky vpřed, například prostřednictvím práce na bankovní unii. Je tady také úloha ECB, která pomáhá stabilizovat finanční systém. To je ale pouze začátek. Čeká nás ještě dlouhá cesta a eh, je zapotřebí stabilizovat bankovní systém, aby eh, mohl sloužit reálné ekonomice. Na evropské úrovni je tady také určitá fragmentace, a to jak finanční, tak ekonomická. Proti té musíme eh, bojovat. To bude s klíčovou prioritou v dalším období, a to jak eh, pro další mandát Evropského parlamentu, tak i komise. Jak eh, řekl komisař Andor, otázka je, jak zajistíme fungování trž, pracovního trhu mnohem účinněji, nejen v rámci jednoho členského státu, ale také mezi členskými státy. Tady potřebujeme pozitivní přístup k přistěhovalectví a k mobilitě v celé EU. Před členskými státy ještě velká výzva, o té také hovoříme. Samozřejmě eh, je eh, problém zadluženosti, které, eh, která představuje 90 HDP a to samozřejmě také eh, brání dalšímu růstu. Musíme velmi pozorně sledovat, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Jak řekl komisař Rehn, Zapotřebí, je zapotřebí fiskální konsolidace, ta bude zapotřebí ještě i do budoucna, aby systém zůstal stabilní. Ale jsou tady i další priority, které je třeba sledovat v rámci členských států. Diskutujeme o strukturálních reformách penzijních systémů, pracovního trhu, které je také zapotřebí realizovat, ale také otázka daňového systému, řešení daňových podvodů a vyhýbání se placení daně a na, členské, na úrovni členského státu musíme e, také zvažovat, jak dlouhodobě investovat do školství, vědy, výzkumu, vývoje a do e, energetické účinnosti. Jeden z problémů, které vidíme, je fragmentace finančního systému na evropské úrovni. Důsledkem toho je, že není dostatečná dostupnost finančních prostředků pro malé a střední podniky. Přitom malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky. Jestliže ty nemají přístup k penězům prostřednictvím bank či prostřednictvím kapitálových trhů, pak je to obrovský problém, který musíme řešit. Ve zprávě také zmiňujeme další důležitou eh, věc, která je ostatně důvodem, proč organizujeme toto setkání. Členské státy musí projevit stotožnění se s programy a realizovat doporučení dělaná na evropské úrovni. Současně ale je zapotřebí, aby to šlo ruku v ruce s demokratickým eh, skládáním účtů. Hm, six-pack, two-pack, to jsou relativně nové věci, jak pro evropskou, tak pro národní úroveň. A my si musíme klást otázku, jak posílit eh, demokratické skládání účtů a my jsme slyšeli v těchto dvou dnech celou řadu zajímavých eh, námětů. Myslíme si, že právě odpovědnost skládání účtu, to je velice důležitá dimenze, abychom mohli přesvědčit občany, že celá řada těchto reform, které jsou bolestné, jsou ovšem potřebné. To všechno jsou body, které eh, probíráme v naší eh, zprávě a těšíme se v naší zprávě a těšíme se na další spolupráci. Děkuji za skvělé informace, které jste nám poskytl. A není pan Gutierrez, který je zpravodajem ve výboru pro zaměstnanost, odpovědným za výroční zprávu o růstu. Prosím, pane Gutierrezi. Sí, buenas tardes. Gracias en primer lugar. Dobré odpoledne. Děkuji vám. A, a my právě v naší eh, skupině pracujeme na pozměňovacích návrzích naší zprávě. My si klademe otázku, eh, kde je třeba soustředit diskusy ve výboru pro zaměstnanost. Můžeme říci eh, celkem jednoduše, že někteří členové Evropské Komise, také někteří poslanci, te hovoří o tom, že jsou tady již první pozitivní e, znaky oživení ekonomiky. Nicméně někteří další, mezi které patřím i já, e, Eh, máme pocit, že tady jsou dva důsledky všech těch opatření, která vedly k těm křehkým eh, náznakům zlepšení. Eh, je tady obrovská nerovnost mezi občany. Jinými slovy, abych to vyjádřil trošku obrazněji, a zatímco pan Ren může hovořit o určitém oživení a o všech pozitivních aspektech, to všecko bylo dosaženo za to, že se obětovala zaměstnanost, obětovaly se sociální otázky. naše eh, politické frakce, naše strategie, naše politiky, eh, zejména na makroekonomické úrovni, eh, tady narážejí na zaměstnanost a na sociální otázky, vytvářejí obrovské problémy a právě nakonec nezaměstnanost vlastně zase působí obrovské problémy v ekonomické oblasti. To je, to je hlavním bodem naší zprávy. Jednak se tady kritizuje nedostatečná Eh, odhodlanost realizovat některé, eh, některá opatření, která se týkají sociálních otázek a zaměstnanosti. Už od začátku procesu je tady otázka eh, demokratické legitimity která musí jasně charakterizovat evropské instituce. Eh, taková legitimizace eh, demokratická, ta se eh, získá několika způsoby. Především je třeba postupovat v prostředí spolurozhodování mezi třemi institucemi EU. Členské státy, když vypracovávají své národní plány pro konvergenci a stabilitu, ty diskutují samozřejmě především v národních parlamentech a pak pošlou plán do Evropské komise. Je třeba zajistit sociální dialog během vypracování těchto opatření. A také je vhodné říci, že eh, před eh, zasedáním Evropské rady by se měli asi sejít také ministři pro sociální otázky a pro zaměstnanost, podobně jako to dělají ministři financí v rámci ECOFINu. Je pravda, že jsou tady některé pozitivní eh, znaky, to je pravda, ale nic to eh, nemění na situaci, že eh, v naší oblasti sociální se věci zlepšují eh, jen velmi pomalu nebo se vůbec nezlepšují. Dochází k větší nerovnosti mezi občany, dochází k většímu zostření rovno, rovnosti mezi občany. A v dnešní době, kdy tolik mladých je nezaměstnaných a jsou prakticky bez perspektivy zlepšení, kdy se se tak rozevírají nůžky těch vyšších příjmů a těch nižších příjmů, kdy se také vlastně zužuje počet příslušníků střední třídy. To všechno je velice znepokojové. Rozhodně nemůžeme se sebe uspokojením pokračovat dále v těchto opatřeních. Větší konkurenceschopnost nemůže výlučně se opírat pouze o snižování platů našich pracovníků. Naši občané mají pocit nespravedlivých dopadů těchto opatření. Jsou tady eh, buď ztráty pracovních míst a nebo udržení pracovních míst, ovšem za cenu značného snížení platů. V některých zemích to musíme jasně říci. Podívejme se do těch eh, zemí na světě, které jsou tak konkurenceschopné a srovnejme si jejich sociální situaci se sociální situaci v evropských zemích. My potřebujeme reformu pracovního trhu, ale je třeba také navázat s platy na eh, konkurenceschopnost. Musíme si uvědomit, že existuje i vazba mezi eh, lepší produktivitou a lepšími pracovními podmínkami. Například eh, sdělovací prostředky uvádějí, že Španělsko dnes je v situaci, kdy to, že máte práci, vůbec neznamená, že se dostanete ze situace chudoby. Naše strategie, kterou uplatňujeme, musí brát v úvahu také tyto sociální aspekty. My se musíme rozhodnout, jaký sociální model chceme udržet. A e, další bod. Musíme si uvědomit, že negativní dopady, e, které existují e, tím, že se snižují platy, dopadají také na snížení poptávky v našich zemích a to znamená, že eh, střednědobě a dlouhodobě máme menší vyhlídky na udržitelný růst. A na závěr chci říci, že žádáme mnohem eh, ambicioznější politiku pro vytváření pracovních míst, zejména pracovních míst pro mladé, lepší využití evropských fondů. Tady žádáme, aby došlo eh, k přeskumu víceletého finančního rámce, který bude brát v úvahu právě otázku vytváření pracovních míst pro mladé. Například je tady návrh španělské vlády, že by se eh, investice do vytváření pracovních míst pro mladé nezapočítávala do celkového deficitu a do celkové zadlušenosti. Máme tady eh, programy EURES, máme tady některé další programy, eh, kdy bychom chtěli eh, vytvořit podmínky pro to, aby se mladí lidé, kteří šli hledat práci do jiných zemí, mohli vrátit domů. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu Gutierrezovi. Tímto zahajuji kolo otázek a odpovědí. Nejdříve položí otázku čtyři poslanci, potom oba pánové komisaři odpoví a pak zahájíme druhé kolo. Začneme panem Filipem Martinem, který je předseda hospodářského výboru ve francouzském senátu. Paní předsedkyně, dámy a pánové, Združení na, nebo při, připojení se k evropskému semestru ze strany národních parlamentů, to je do jisté míry eh, zklamáním. Zítřejší setkání zástupců a členů parlamentních výborů by eh, snad mohlo přinést určitou výměnu názorů a zkušeností. Musíme říci, že toto setkání podléhá obvyklým postupům, obvyklým politicky korektním postupům. Já jsem se zúčastnil našeho setkání eh, ve Vilniusu na začátku předchozího semestru. Podle mého názoru tady vlastně dochází k určité, určitým krokům zpět. Ve Vilniusu se totiž počítalo s tím, že se vytvoří určitý postup, kdy vznikne pracovní skupina, aby bylo možné určit úlohu, kterou sehrávají národní parlamenty. Jak mohou národní parlamenty být skutečně zapojeni do něčeho, když jim úplně uniká agenda, když tady není sekretariát, když nejsou spravodajové pracující na určitých zprávách, když všechno probíhá tak, jako kdyby v Evropské unii všechno šlo vždycky jen se zhora dolů. To velice často slyšíme od našich voličů. Velice často to slyšíme právě v době, kdy se blíží volby. A e, evropské volby se právě velmi blíží. Já na vás apeluji, páni komisaři projevte určitou důvěru, zajděte trochu dále, věřte trochu více národním parlamentům. Jejich úloha, ať chcete nebo ne, bude zásadně důležitá pro uplatnění hospodářské a měnové unie. Pan Mariny, eh, my se zcela stotožňujeme s vaším závěrem, ale musím také říci, že ta otázka, kterou jste eh, přednesl, byla již projednána na předchozí fázi předchozí fázi diskuse. Řecké předsednictví zahájí konzultace, jak bylo řečeno, a vznikne skutečně postup konzultací definitivně už za italského předsednictví. Čili já děkuji za toto vystoupení, ale tato otázka již byla zodpovězena. a slovo má Nyní pan Andrej Galisovský z Polského parlamentu. Prosím, na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Polsko podporuje silnější koordinaci hospodářských politik a proto také podporuje i evropský semestr, což vede k tomu, že musíme mít různé diferencované strategie pro sanaci veřejných rozpočtů v členských státech. Polský sejm se rovněž v důsledku evropského semestru zajímá o nezávislé posouzení polské ekonomiky a nasměřování dalšího vývoje právě v oblasti hospodářské politiky. Dobře víme, že komise vydává doporučení tato doporučení se potom odpovídajícím způsobem přizpůsobují, korigují. To je dobrá praktika, která ústí v dobré výsledky. Evropský semestr vedl k tomu, že debaty v polském sejmu, které často byly velice emocionální a uh, byl tam jistý kalkul, eh, že tyto debaty najednou se staly poněkud racionálnějšími a objektivnějšími. Ovšem existují i překážky pro dosažení cílů evropského semestru. Myslím si, že v mnoha případech hospodářská politika v Evropské unii reaguje vůbec či velice pozdě na změny ve světové ekonomice. Dám vám jeden příklad. Vzpomeňme si na vývoj v sektoru energetiky. Jak k tomu přistupují USA a jak k tomu přistupuje Evropská unie? V členských státech Evropské unie není jednoduché na jedné straně konzolidovat rozpočty a na druhé straně investovat z veřejných prostředků. A také není vždy jednoduché se shodnout na společných indikátorech. A to v případě, kdy konjunkturální cykly v jednotlivých členských státech závisí na volebním boji, tedy na termínu konkrétních voleb. To vede k tomu, že na politiky je výběn určitý tlak v tom smyslu, aby přijímali populistická opatření a ne dlouhodobá. Děkuji. A nyní zástupce španělského parlamentu, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ve španělském parlamentu zcela podporujeme e, priority, které byly stanoveny. Máme pocit, že skutečně zastupují náš názor. Ve Španělsku jsme pracovali správným způsobem a podařilo se nám skorigovat eh, nasměřování španělské ekonomiky. Navzory tomu musím říci, že pokud zde hovoříme o prioritách Evropské unie, tak eh, běžně hovoříme o opatřeních, která musí uplatňovat všichni stejným způsobem. Mnoho doporučení ne Evropského parlamentu, ale Evropské komise se týkají pouze specifických zemí a nemohou být uplatňována ve všech zemích. My v národních parlamentech to zažíváme takto, že ta pozitivní opatření, tam vlády říkají, že to je jejich zásloha. A ta opatření, která nejsou tak populární, tam vlády říkají, že za to může Brusel. A to platí zejména pro mou zemi. Vede to k tomu, že občané se odvrací od Evropské unie. A proto si myslím, že je mimořádně důležité, aby Evropská unie dělým okem sledovala hospodářské politiky evropských zemí. Protože to, co učiní jedna země, může mít dopady na další zemi. Mezi prioritami je třeba zohlednit také to, aby opatření platila pro veškeré země, aby byla uplatňována ve všech zemích a aby bylo možné je od všech zemí vyžadovat. Myslím si, že nepřispívá k akcept taci eh, aký komunitér, eh, pokud eh, občané mají pocit, že jednotlivé země jsou posuzovány měřítkem, které není vždy stejné. Děkuji. Děkuji. Uzavíráme první kolo řečníků panem Popakisem z Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je zcela zjevné, že sociální dimenze hospodářské a měnové unie by měla být jádrem hospodářsko-politického řízení. Ovšem, v důsledku krize a politické reakce na krizi máme nyní uvnitř Evropské unie velice obtížnou sociální situaci. Právě rozdíl mezi severem a jihem se ještě prohloubil. Nezaměstnanost mladých eh, dosáhla rekordních výšek v Řecku je to více než 57% a také chudoba se neustále šíří. Třetina Řeků je ohrožena chudobou a zároveň klesají platy a navyšují se daně. Řecko je na prvním místě, co se týče zdanění osob. Zároveň máme roztříštěný pracovní trh a to má negativní dopady na zaměstnanost a reálnou ekonomiku. Sociální ochrana již není postačující, nedostačuje k tomu, aby občany ochránila před chudobou. Makroekonomická politika nemůže být úspěšná, pokud nebude obsahovat úspěšná eh, sociální opatření. Potřebujeme pro Evropu skutečný sociální pakt, toho bychom si měli být vědomi. A měřítkem zde by nemělo být eh, respektive měřítkem by měl mít růst, který se bude zakládat na hospodářském sociálním tržním modelu. A já bych se rád dotázal na jednu věc. Jakým způsobem odhadujete eh, zohlední hospodářské a sociální dimenze a jejich vybalácování s ohledem na rozdíly mezi členskými státy? A jak posuzujete členské státy, které jsou stále ještě v provádění ozdravných programů? Musí tyto státy i nadále v plné míře realizovat strategii Evropa 2020? Děkuji, slovo má nyní pan komisář Oliren. Já bych poprosil o krátkou odpověď, tak na tři minuty, prosím. Pane předsedo, už nemám moc času, abych um, odpověděl na tolik otázek, které se vztahovaly k um, politice zaměstnanosti a otázkám spojených eh, s blahobytem. Jistě, že jsou to velmi důležité aspekty i do budoucna Evropy, eh, zvlášť pro mladé lidi Evropy. Pan Kalasevský eh, zdůraznil, eh, že eh, komise naslouchá a naslouchá velmi bedlivě diskuzím a kritickým hlasům. A mm, pan Debaker. Eh, myslím si, že přesně vyjádřil eh, jste u té klíčové otázky, které jsou důležité pro evropský další růst a vůbec evropskou budoucnost, eh, pro budoucí evropský model. to mluvil o zprávách, eh, které zdůrazňují potřebu dalších reform na trhu práce a důležitost mobility v tomto kontextu. Také vyjádřil politování nad tím, že v současné době existují rozdíly na našich trzích práce v různých částech Evropy a s tím zcela souhlasím. Jsou to výzvy, které, na které nesmíme eh, zapomínat eh, a eh, překážky, které jsou, stojí na cestě k růstu, musí být odstraněny. Zvláště musíme znovu obnovit náš bankovní sektor. Musíme mít bankovní sektor, který si získá naši důvěru, důvěru v bankovní průmysl, tak aby mohly banky opět mít takové postavení, že budou eh, půjčovat peníze ekonomice tak, aby byl stimulován další růst. Pan Marini? mluvil o postupech a dalších krocích, zdůraznil spolupráci mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Eh, rád bych řekl, že to je jistě právo Evropského parlamentu eh, vyzývat eh, komisi, komisaře, aby nich zodpovědnosti, ale určitě je nutné rozvinout celý kontrolní mechanismus a vyslovit doporučení. A pak je důležité soustředit se na doporučení, například ehm, eh, na ministerstva, které jsou zodpovědné za rozpočty, ministerstva financí, jsou tady různé zprávy o dalším růstu, zprávy o pokroku. A ale je tu potřeba eh, seriózní diskuze o tom, jak můžeme zapracovat doporučení, která, s kterými přišla eh, rada. Ano, je důležité, abychom udělali přeskum naší ekonomické eh, politiky a abychom identifikovali reformy, kterých je zapotřebí, pokud je máme řádně provést. Takže děkuji za to, že jste mě naslouchali. Děkuji. A nyní pan Andor, máte rovněž tři minuty. <clears throat> Eh, ehm, vážení poslanci, za tři minuty, tak se eh, soustředím na pár bodů. Dovolte mi, abych začal tím, že zdůrazním eh, význam naší spolupráce s národními parlamenty. Měl jsem příležitosti navštívit řadu mm, parlamentů od Finska po Portugalsko, od Řecka až po Nizozemsko a v příštích týdnech Navštívím německý spolkový sněm a také Národní shromáždění Francie a tyto diskuze určitě mají eh, dopad na eh, vývoj jednotlivých zemích, takže je pak možné posoudit situaci a dostáváme také zpětnou vazbu v tomto dialogu a tento, tato zpětná vazba je pro nás nesmírně významná. Když se eh, podíváme na konkrétní doporučení zemí posledního roku, ale i když se podíváme na další situaci je dobré pokračovat v analýzách, stejně tak jako v doporučeních, která se týkají konkrétních situací. Například eh, je tady eh, takové záruky pro mládež, to říkal pan Guterres. Toto je určitě důležitý aspekt, který je závislý na míře nezaměstnanosti a eh, na potřebách v dané zemi. A také se to zakládá na stávajících zkušenostech těchto zemí, je zapotřebí podpořit zaměstnanost mládeže tím, že se využijí finanční nástroje Evropské unie, zvláště eh, Evropského sociálního fondu. Takže toto už bylo součástí minulého cyklu a později eh, v průběhu roku se k tomu vrátíme mm, tím, že vyhodnotíme Eh, tuto implementaci plánu záruk pro mládež pro všechny eh, země téměř už to ukončili, země, eh, které mají využívat těchto iniciativ a nových finančních nástrojů, které mají podpořit implementaci tohoto programu. Pak i země s relativně velkou romskou populací, pak jsou také dostali konkrétní doporučení, protože bylo důležité, abychom zajistili, že tady bude silná politická podpora, podpora, mm, tak aby se mohlo pokračovat s integračními programy, eh, které opět eh, mohou být podpořeny finančními nástroji Evropské unie eh, i a také Fondem pro regionální rozvoj. Tak to jsou programy, které, myslím, budou hrát důležitou roli a pomocí nich bude možné bojovat proti nezaměstnanosti a proti chudobě. Děkuji. Πανερχόμαστε eh, στον Děkuji. A nyní se dostáváme k otázkám poslanců. Paní Aneskejte z Nizozemského senátu, prosíme, máte dvě minuty. Dear um, Pane předsedo, hovořím jako zpravodajka za evropský semestr eh, eh, z naší parlamentní komoře ve Nizozemsku. Eh, my poslanci z Nizozemska bychom chtěli využít této interparlamentní konference, abychom s vámi sdíleli osvědčené postupy jednotlivých členských států, místo toho, abychom mluvili jen o postupech evropského semestru. Ehm, Nizozemsko ehm, dostalo doporučení týkající se reformy důchodového systému. Máme tady dlouho dlouhodobou eh, eh, zkušenost úspor v soukromých důchodů, takže si uvědomujeme, že eh, tyto důchody musí být udržitelné. V Nizozemsku teď jsme mm, snažíme propojit důchodový věk s mm, životností a to krok, jako života krok za krokem. Tři měsíce ročně od věku 60, takže se snažíme propojit mm, všechny tyto prvky v, těchto, v tomto důchodovém systému. Ovšem, snažíme se tady o solidaritu mezi generacemi, tak aby mladí lidé byli schopni si eh, pracovat pro své, své důchody a eh, ráda bych požádala pana komisaře Andora, chtěla bych znát jeho názor na to, jak eh, se vyrovnat se skutečností stárnoucí populace, jak zajistit to, aby naše děti a vnuci měli pak tyto důchody. Pak tady mám evropský semestr, chtěla jsem vyzvat všechny poslance členských států, aby využili této konference, aby nás kontaktovali, aby se vzájemně kontaktovali, aby se mohli vzájemně poučit v hledání řešení v rámci tohoto evropského semestru. Děkuji. Eh, gracias, eh, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že cestovní mapa, o které jste hovořil, není příliš ambiciózní, aby dokázala vyřešit celou situaci. Rok 2012 byl velice chabý v sou ve srovnání s tím, čeho mělo být dosaženo. Máme tady stránku pop, stranu poptávky a stranu nabídky. Eh, na straně poptávky, které máme z daňové reformy a také potírání daňových úniků a podvodů. To je velmi důležité. Rovněž je důležité, abychom dostali pod kontrolu zadluženost, tak abychom mohli zajistit eh, sociální eh, funkce státu. Eh, je třeba, abychom znovu promysleli celou řadu evropských politik a je zde také důležitý mezinárodní faktor. Máme zde iniciativu fatka prezidenta Obamy a také e, jistý nový přístup ze strany OECD, ale Evropská unie, evropské orgány se toho chápou pouze pomalu a nejednají téměř vůbec preventivně. Jeden příklad. Směrnice o zdanění úspor. Tato směrnice je velmi důležitá, si z roku 2004. Bude revidována a jak vypadají ustanovení, které se týkají praní špinavých peněz a jak vypadají pravidla pro digitální ekonomiku. Je třeba, aby zde byla daňová pravidla pro digitální ekonomiku. Já tady vidím velice malou ctižádost u evropských orgánů a zcela zásadní, toto jsou všem zásadní elementy pro eh, další rozvoj evropské společnosti. A nyní strana nabídky. Peníze z bank nejdou do podniků. Proč? Je to možná tím, že monetární politika není nastavena správně, že neexistují žádné impulzy pro poskytování úvěrů. Jaké změny bychom měli provést v monetární politice tak, abychom skutečně zajistili to, že banky budou poskytovat peníze reálné ekonomice. Děkuji. Děkuji nyní paní eh, zástupkyně z francouzského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisaři Andorovi i zpravodajům. Protože sociální dimenze musí být přítomna během celého evropského semestru a ne pouze jednou za rok při přeskumu ukazatelů růstu. Musím říci, že francouzské národní schromáždění je vždycky velice rádo, když eh, komisaři přijmou pozvání a přijedou k nám o těchto věcech diskutovat. Bohužel to nikdy nebyl případ komisaře Oliho Réna. Eh, my musíme říci, že eh, tady eh, nejde pouze o nástroje definování ekonomické politiky, ale jde také o ukazatele, podle kterých skutečně posuzujeme situaci. Sociální politika musí brát v úvahu kvalitu zaměstnání, celoživotní vzdělávání, odbornou přípravu, boj proti chudobě a tak dále. Ano, jistě jsou Eh, chudí pracovníci a je jich hodně v Řecku, ale jsou i v Německu a jsou i v zemích, eh, které dnes jsou považovány za země, kterým se dobře daří. Chudoba bohužel narůstá všude a my musíme mít prostředky, jak tuto chudobu analyzovat a to i v rámci makroekonomických eh, analýz. Když vidíme přehled ukazatelů, tak jak je předkládá Evropská komise, říkáme, je třeba je náležitě doplnit o sociálně ukazatele. Ukazatele chudoby, například ukazatele chudoby dětí, eh, ukazatele přijatelné mzdy, to všechno jsou velice zajímavé ukazatele. Alespoň u nás v Národním schromáždění velice podporujeme takové návrhy, protože je možné takto zkoumat nerovné příjmy rozdílné příjmy. To zatím nebylo nějak příliš eh, zanalizováno a vysvětleno. Eh, také je tady otázka prioritů eh, priorit Evropského semestru 2014. Tady je třeba náležitě zohlednit zaměstnanost, protože dnes máme historicky vysokou nezaměstnanost v EU. Nebudu připomínat čísla, jenom řeknu, každý pátý mladý je bez práce. Ozdravení veřejných financí a podpora růstu musí jít ruku v ruce, musí se opírat o doporučení OECD, MMF, a e, musíme říci, že i tady zaznívají hlasy, že komise možná prosazuje příliš rychle uplatňovaná opatření, která jsou kontraproduktivní. Anna Maletic a po to Děkuji, nyní pan Maletič Evropského parlamentu. Děkuji. dobrý den svýma. E, Republika Chorvatska a... Děkuji, přeji všem hezké odpoledne. Chorvatsko a Tady mluvím o Chorvatsku, přestože problém, který tady přednesu, není specifický pro Chorvatsko. Chorvatsko má eh, eh, eh, vstoupit do hm, hm, hm, deficitu a má být provedena analýza, což je součást analýzy o makroekonomických nerovnováhách. Mají se snížit investice, bude roste tady také nezaměstnanost. Chorvatská republika, stejně jako většina zemí, musí modernizovat svou zprávu, svou ekonomiku, musí vytvářet prostředí, Eh, vhodné pro vytváření pracovních příležitostí, musí být eh, posílena podnikatelská sféra a toto všechno změny stojí peníze. Fiskální konsolidace a tato opatření jdou ruku v ruce se snižováním investic. A investice jsou klíčem pro další růst a vývoj. Co se dá udělat Eh, jak, eh, jak má vypadat fiskální konsolidace, když ta analýza ukazuje, eh, že do, další snižování mest by vedlo k odlivu mozku a menším výdajům do zprávy a také k snižování konkurenceschopnosti. A konkurenceschopnost by naopak měla být posilována. Analýza rovněž ukazuje, že nižší důchody a mm, by sebou nesly značné zvýšení míry chudoby, která už teď je na 32 procentech daňové zátěže Eh, se eh, zvyšují a to by úplně zastavilo ekonomickou aktivitu. Měli bychom zvážit eh, následující řešení. Členské státy, které, jsou, které mají pod, vývoj pod 75% HDP a které jsou součástí toho, toho, toho, mají tento deficit, by měly být mm, vyloučeny z těchto propočtů všechny investice do přípravy a implementace projektů, které jsou kofinancovány z evropských fondů alespoň, mělo by to být umožněno alespoň v prvních letech, protože to jsou investice, které jsou nezbytné pro posílení růstu a růst a vývoj jsou většinou v tomto období snižovaly. Děkuji. Děkuji a nyní zástupce Maďarského parlamentu. Kiro Köszönöm. Elnök úr, Nagyon köszönöm Oli Rénnek és Andor eh, biztos úrnak is. Děkuji panu Oli Rénovi i panu Andorovi. Rád bych řekl něco k tomu, co říkala nizozemská poslankyně. Maďarsko eh, schválilo strategii eh, dalšího rozvoje a Maďarsko Eh, tady to stálo hodně eh, peněz, ale eh, zároveň všichni cítíme, že situace Maďarska se zlepšila ve všech ukazatelích a země se stává stále stabilnější, když to srovnáme s dřívějším obdobím. Rád bych se zvlášť se soustředil na strategii dalšího udržitelného národního vývoje. To pokrývá všechny oblasti až do roku 2025. A to tak, aby to napomohlo zlepšení se maďarské um, udržitelnosti. Měly být učiněny kroky a opatření, která budou znamenat zvýšení mest učitelů, eh, zvýšení, obecné zvýšení platů v oblasti zdravotnictví nebo 20% zvýšení minimální mzdy plus eh, eh, snížení nezaměstnanosti tedy zvyšování se zaměstnanosti a vůbec eh, celková reforma eh, vzdělávacího systému, odborné vzdělávání měl by se vytvářet eh, systém nebo konkurenceschopný trh, ale tyto všechny věci chtějí svůj čas, eh, aby eh, byly zdařilé. A jak národní vlády, tak národní parlamenty, Evropský parlament potřebují čas k tomuto a výsledky ty, ty si vyžadují další čas, než se dostaví, ale až uvidíme, že se výsledky dostavují, tak nastane čas pro Evropskou unii, Evropský parlament, aby ještě zintenzivnil své úsilí a podpořil eh, eh, tyto kroky, které eh, urychlí tyto výsledky. Myslím, jsou tady dlouhodobé, nejsou, existují, neexistují dlouhodobé záruky, můžeme doufat, že zažijeme teď stabilní, stabilní období. Další výzva, před kterou stojíme, to je využití evropských projenačních prostředků v dalším období. To jsou oblasti, kde členské státy by měly klást důraz, protože bychom měli toto bychom měli zlepšit a když se nám to podaří, tak bude chudoba jako představovat stále menší problém. Děkuji vám, pane předsedo. Já se ujímám slova jako stínový zpravodaj za ppe ke zprávě eh, Annual Growth Survey Doplňuji tedy to, co říká také pan Debaker. Ehm, já nejsem úplně eh, v souladu s ním, když se hovoří o otázce situaci malých a středních podniků a o jejich eh, velice důležité úloze pro eh, vybřednutí z krize. Já chci reagovat na to, co řekl pan Gutierrez, který je zpravodajem výboru pro zaměstnanost. Já myslím, že nikdo není spokojený eh, se situací, ve které žijeme nyní. Ale snažíme se být eh, trochu optimističtí, protože se objevují některé pozitivní údaje, i když samozřejmě si uvědomujeme, že zbývá ještě hodně práce. Musíme říci občanům, že východisko z krize povede eh, právě eh, tím směrem, že odstraníme příčiny, které tuto krizi eh, zavinily, to znamená veřejné výdaje. Pan Gutierrez hovořil o záruce pro mladé. Já bych chtěl říci komisaři Andorovi, kterého jsem mohl, se kterým jsem mohl diskutovat již mnohokrát, že z hlediska záruky pro mladých je velice důležité žádat ještě trochu více. Prosím, ať se ty finanční prostředky dají k dispozici co nejdříve. Jsou velice zapotřebí je zapotřebí jen v několika málo týdnech mít takové prostředky k dispozici, protože záruka pro mladé vytváří určitou naději a nyní je třeba tuto naději naplnit. Jestliže finanční prostředky nebudou k dispozici, pak jen těžko budeme moci eh, ty, ta očekávání naplnit. Děkuji. Kyrie Magdair, já dvě levta progalo. Děkuji. Pan Maket na dvě minuty. Κύριε Μακντάιρ, Pan McIntyre. Respektive paní McIntyre Máme slovo, prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Pane předsedo, Chtěla jsem říct něco k roli eh, malých a středních podniků. Je to téma, o kterém jsme diskutovali už hodně mm, eh, ve výboru pro zaměstnanost, jejíž jsem členkou. Myslím si, že vidíme, že 85 nových pracovních příležitostí v celé Evropě eh, pochází z malých a středních eh, podniků. Eh, eh, takže bych eh, ráda konkrétně nadnesla tuto otázku. Pan, co si pan Andor a pan Joli Ren myslí, že bychom měli udělat, abychom motivovali malé a střední podniky, aby tvářili pracovní příležitosti. Taky si myslím, že bychom neměli očerňovat práci na částečný úvazek. A toto říkám svědomí toho, že já jako jsem sama zaměstnavatelka zjistila jsem, že ženy, které se často mohou vrátit do práce, ty berou často záměr poměrně tyto částečné úvazky. Nemusí to být jenom manuální práce, může to být práce s placeny vysokou mzdou. Ale neměli bychom říkat, že tato práce na částečný úvazek je něčím špatným. Bývá to často velmi dobré. Myslím si, že bychom měli udělat také více to, abychom podpořili ty, kteří jsou samostatně vydělečně činní. A to je velmi zajímavé téma, když se podíváme na nezaměstnanost mládeže. Děláme velmi málo pro to, abychom povzbudili mladé lidi, aby se stali podnikateli. Osamostatnili se. Máme tady programy Erasmus pro Eh, mladé podnikatele. A proto si říkám, co jiného bychom ještě mohli udělat proto, abychom tyto mladé lidi motivovali tomu, aby se stali podnikateli. Τελευταία ερωτώσα είναι η κυρία Χολμάγερ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. A nyní má slovo poslankyně Evropského parlamentu paní Holmajerová. Děkuji. Milé kolegyně, milí kolegové, mám tuto otázku k evropskému semestru. Já jsem si velice dobře prostudovala veškeré zprávy a narazila jsem na velký rozpor. Na jedné straně Evropská komise požaduje stále více vzdělávání, kvalifikace, ale na druhé straně, když jde o zakládání podniků, tak by se to mělo konat co možná s nejmenší mírou kvalifikace, protože je to pokládáno za překážku na vnitřním trhu. Když se podíváme na životnost podniků, tak zjišťujeme, že ty podniky, které potřebují a vyžadují kvalifikaci, mají mnohem delší životní dobu. Zatímco podniky, které jdou na trh neregulovaně, mají dobu života jeden až dva roky což je k vysoké míře nezaměstnanosti a k tomu, že tady není eh, pocit odpovědnosti vůči mladým lidem. Já jsem měla pocit, že chceme v Evropské unii se vydat cestou k stabilním, dlouhodobým eh, a udržitelným pracovním místům a že tady nechceme jít cestou nějakých mini podniků, podniků jednoho muže, které budou existovat krátkodobě pouze rok. Tedy se musíme vydat cestou kvalifikace a podporovat zakládání podniků, které se bude právě na kvalifikaci zakládat. A mm, v evropském semestru jsem si toho obzvláště všimla, protože tento rozpor je v celé řadě zpráv. V Německu eh, se kvalifikace nazývá certifikační předpoklad, v Německu je to takzvaný mistrovský dopis, v severských zemích toto máme velice jasné. V jižních zemích nemáme takovéto kvalifikační předpoklady, ale komise za to v podstatě chválí, ale v jižních zemích ty podniky přežívají velice krátkou dobu, jeden až dva roky a je tam obrovská míra nezaměstnanosti mladých lidí, 30 a 40 zatímco v severských zemích, kde ta kvalifikace je, je situace jiná. Naším cílem by měla mít mnohem nižší nezaměstnanost a měli bychom mít za cíl eh, mnohem delší dobu života podniků. Možná by se komise mohla v rámci kolegia komisařů a generálních ředitelství nějakým způsobem koordinovat a harmonizovat, protože ty rozpory mezi jednotlivými generálními ředitelstvími jsou skutečně zjevné. Děkuji. Než předám slovo panu předsedu Drenovi a panu komisaři Andorovi, aby eh, učinili závěrečné poznámky, tak bych eh, také ráda stručně eh, položila otázku jim oběma. Nejprve, pane předsedo René, ve všech našich diskusích, které vedeme dnes, včera, ať už se vztahují k implementaci jednotlivých eh, programů v problémových zemích, anebo eh, ať už je to ve vztahu k implementaci evropského cyklu evropského semestru, tak je tady jeden klíčový eh, výraz, který se objevuje často a to je slovo ownership, totožnění se. Toto, tento výraz není něco, co by mohlo být um, um, předepsáno. Musíme toho docílit a já si myslím, že to proto je nutná transparentnost a zodpovědnost. Takže eh, se dostávám ke své otázce. Eh, eh, myslím si, že tím, že vyloučíme programové země z evropského semestru, tak podkopeme právě transparentnost. A budou tady dvě různé kategorie členských států. Ty, které budou začleněny a které budou vyčleněny z celého tohoto postupu. Vím, a vy jste vysvětlovali, že to je rozhodnutí, které bylo učiněno v rámci e, schválování e, e, tupek, tupeku. Myslím si, že pokud tady bude známka zlepšení, tak bychom měli znovu zvážit učinění, která byla, rozhodnutí, která byla učiněna v minulosti. Tak to je první otázka. A druhá, v prosinci minulého roku Evropský parlament schválil usnesení eh, k měřitelným cílům eh, pro boj proti daňovým únikům eh, a podvodům a požádali jsme komisi, aby zvážila, zdali toto opatření, tyto cíle, jestli by se měl, toto by mělo být tento cíl začleněn také, abychom mohli lépe sledovat makroekonomické eh, rovnováhy, eh, nerovnováhy. A to je diskuse, kterou také vedeme ve vztahu eh, k přípravě zprávy, zprávy o AGS roku 2014. Tedy chtěla bych slyšet vaše stanovisko k tomu a pana komisaře Andora a jistě jste si vědomi toho, že je tady alternativní eh, AGS, to připravili někteří ekonomové a toto eh, zdůrazňuje ještě jiné aspekty. Eh, Evropě bude trvat asi 10 let, než se vrátí k míře zaměstnanosti, kterou jsme měli v roce 2007. A já si myslím, že jistě se mnou budete souhlasit, že toto je něco, co mm, mm, zhodnocení, které nám velmi mm, leží na srdci. A nejprve bych se chtěla zeptat, zdali sdílíte výsledky této analýzy a co by se mohlo udělat pro to, abychom zvrátili eh, tento trend, eh, který jasně podkopává konstantní vývoj a soudržnost eh, projektu Evropské unie. Takže, pane komisaři, nebo pane Místo předsedo René, máte slovo. Thank you, Vice President eh, Podimata. Děkuji. Vážení poslanci. já eh, Javille. Já se pokusím odpovědět na to, co tady bylo položeno jako otázka, především otázky důchodů. Byl tady dotaz trvanlivosti, udržitelnosti penzijních systémů a otázka reform, které eh, je třeba provádět. Podle našeho názoru eh, trvale udržitelný penzijní systém je nezbytnou podmínkou udržitelnosti ekonomického systému. Týká se to také demokratického rozvoje, vývoje, což je velký, velká výzva ve velké většině zemí. A, a mohu říci, že když vidíme, kolik členských zemí Evropské unie rozhodlo, že zreformují své penzijní systémy, což byly tedy důležité strukturální reformy, které byly zaváděny do penzijních systémů. Vidíme, že 19 zemí ze 27, bylo to ještě před vstupem Chorvatska do Evropské unie, což jasně dokazuje, že tady máme takovou reformní vlnu v Evropě, což je velice důležité pro udržitelný vývoj evropské ekonomiky. A co se týče otázky poslance Garcii, to je velice důležitá otázka, bez pochyby. Týká se to tady důležitých fiskálních reform, tož on řekl, že jsou zásadní v tomto kontextu. Paní Arua z Národního schromáždění francouzského národního schromáždění rovněž položila podobnou otázku a já bych rád zopakoval to, co jsem řekl před chvíli. Tedy, že je velmi důležité, abychom měli spravedlivé zdanění a že je rovněž důležité, abychom tady měli eh, důležité školy pro budoucnost národů. A musíme i nadále tedy pokračovat v tom, že budeme šetřit eh, ve veřejném sektoru. I to je důležité. Také tady byla otázka, eh, že jsem nepřijal pozvání do Národního schromáždění. Nevím, jestli jsem vám špatně eh, rozuměl, nebo žijeme v nějakých dvou odlišných eh, světech, ale já si vzpomínám, že po doporučeních, která byla formulována, jsem se zúčastnil společného zasedání dvou výborů národního schromáždění ve Francii. Já jsem tam přijel, zúčastnil jsem se tam eh, společného zasedání eh, výboru pro evropské otázky Národního schromáždění a Senátu. Eh, ta ještě bych chtěl také říci, že jsem tam diskutoval například s paní poslankyní Gigu a jsem připraven kdykoliv tam přijet, vrátit se tam po schválení příštích doporučení v radě a to zejména ve světle toho, že jsou tady velice důležité projekty ekonomické reformy. Myslím, že tedy probíhají právě nyní ve Francii a v tom kontextu by to bylo dobré téma. Bude-li to tedy možné, velmi rád přijedu a zúčastním se. Zúčastním se velmi rád ostatně všech takových podobných zasedání a opět by to mohlo být zasedání eh, příslušného výboru v Národním schromáždění, jestliže mě ještě pozvete. Zalpa, mit... Eh, Zalpa eh, mluvil o analýze ročního růstu 2014 a o významu cashflow pro malé a střední podniky. A pan Debaker, tady má, máte na podporu v této otázce. Ano, i z mé strany spolupracujeme a měly by se další peníze dále k dispozici malým a středním podnikům, další půjčky, protože to je potenciál růstu, zvláště v Jižní Evropě ale i celkově eh, v Evropě. A tady musíme spolupracovat s členskými státy a spojit síly eh, se Evropskou investiční bankou. A mm, eh, já důvěřuji, že Evropská centrální banka také bude spolupracovat a um, um, snažit se um, obnovit mechanismy měnové politiky a zajistit půjčky těmto uh, podnikům. Toto je klíčové, protože ekonomická historie nezná situaci, kdy bychom měli ekonomický růst bez růstu těchto uh, půjček, no, úvěru a proto se musíme skutečně soustředit na takovou otázku, jak se uh, jak zavřít tyto mezery. Paní McIntyre um, hovořila také o malých středních podnicích a ptala jste se, jaké jsou priority eh, této eh, analýzy ročního růstu. Eh, když to shrnu, jde o vytváření správných podmínek pro podniky, tak aby mohly růst, aby se snižovala byrokracie aby mohl vznikat podnikatelský potenciál, aby malé střední podniky měly možnost růst, stává se silnějšími tím, že budou mít dostatek kvalifikovaných pracovních sil, což je velice důležitá součást ehm, eh, toho, co děláme v komisi. Jde o podporu inovací mm, a dalších ehm, ehm, používání inovací mm, a také ano, jde o podporu No, právě podporu financování eh, malých středních podniků. Věřím, nebo myslím si, že toto jsou všechno klíčové prvky, stejně tak jako to, co říkala paní Holmajer. To se týkalo také těchto podniků a jejich možnosti dále růst. Myslím, že v Evropě Máme bohužel jeden handicap v celém procesu růstu eh, podniků. Máme, je tady dobrý počet eh, podniků, které vznikají, eh, ale další krok k tomu, aby se rostlo, ten je už obtížnější. Například ve Spojených státech existuje kom jsou propojeny problémy s financováním a tam ten jednotný trh je dosti fragmentován třeba v oblasti digitálních služeb. A bohužel toto je, vytváří překážku pro další růst. A proto je zásadní, abychom ukončili eh, jednotný trh také ve oblasti služeb, digitálních služeb, a to mm, ve prospěch elektronického obchodu a mm, eh, abychom se vyrovnali s otázkou toho, jak Ehm, poskytnout nejen finanční prostředky, ale hlavně prostředky pro to, aby mohly malé a střední podniky dále expandovat, tak abychom v Evropě ehm, měli budoucí ehm, mistry v těchto podnicích jako Google a ostatní velké podniky, které se zrodily ve Spojených státech v minulých desetiletích. Tak, aby tomu bylo ještě ve větší míře i v Evropě. Vznikaly tedy více než v Evropě. Ehm, jeden z řečníků mluvil o identifikaci se a o mm, důležitosti toho mít, ehm, aby v programových zemích ehm, byl tento, existoval tento evropský semestr. Zaznamenal jsem si vaše poznámky a zvážím si, jak bychom lépe mohli propojit běžnou ekonomickou politiku jak ji skoordinovat eh, s prací, spolupráci s programy zeměmi a to vše eh, v rámci nedávno schválené eh, legislativy balíčku. Plně souhlasím s tím, že otázka ownership, identifikace se je důležitá a komise tady nové ekonomické řízení, tady nejde jenom o věci, jako jsou sankce. V prvé řadě jde o partnerství mezi komisí a členskými státy rád bych spolupracoval v tomto partnerství, jak ve spolupráci s vládami, tak parlamenty všech členských států. To je způsob, jak podpořit onu identifikaci se a jak posílit základy udržitelného vývoje a jak lépe vytvářet pracovní místa v Evropě. Takže, vážení poslanci, vážení členové, mnohokrát děkuji za e, velmi zásadní diskuzi. Budu se těšit na to, že s vámi budu i nadále spolupracovat v těchto důležitých otázkách. Thank you very much. Děkuji. Pane místopředsedo René, pane komisaři Andore. Děkuji. Paní předsedkyně, dovolte mi, abych začal vaší vlastní otázkou o takzvané alternativní analýzy ročního růstu. Pan místopředseda Ren se účastnil této diskuse eh, k tomuto dokumentu, ale dovolte mi, abych vám předložil své vlastní poznámky k tomuto. V době krize, kdy někdy dynamičnost recese obnovy je velice obtížný proces, je to těžké prognostikovat je zároveň velmi obtížné zjistit, jak um, tento sociální uh, vývoj uh, um, jde ruku v ruce s dlouhodobými cíly, které jsme nastínili v roce 2010. Ale um, nejde jenom minulé uh, týdny a měsíce, kdy jsme si uvědomili, že některé z ukazatelů se ubírají nesprávným směrem. Místo, aby, místo pokroku, tak tady znáváme ztráty v oblasti zaměstnanosti a v mnoha zemích zažíváme chudobu, která roste. Náš přístup v posledních dvou letech vypadal tak, že jsme se snažili nalézt nové nástroje, eh, místo abychom redukovali naše ambice. Když eh, vidíme, že program, který byl nastíněn ve vlajkové iniciativě eh, strategie Evropy 2020 je nedostatečný, zvláště když jsme viděli, zaznamenali novou recesi a divergentnost v eurozóně, proto musíme najít nové nástroje a postarat se o to, abychom se mohli vrátit na správnou cestu. Nástroje, které jsme mm, pozbírali, jestli budou dostatečné, to uvidíme v nastávajícím období. Tato komise ještě poskytne analýzu, bude to taková inventura toho, jaký jsme učinili pokrok, co se týče opatření, ale i samotného vývoje konkrétního a komise, která přijde, e, bude za, za rok mít možnost e, učinit nebo vyvodit praktičtější závěry v takové poletním přeskumu. Ale myslím si, že řada z nástrojů um, um, budou rozdíl, například záruky pro mládež, to je to, co uh, říkal pan uh, eh, Salba. Eh, tady musíme zajistit to, mm, chom, aby peníze, tok peněz byl co nejrychlejší. Po mm, implementaci plánu musíme mít také operační programy, je to iniciativa pro větší zaměstnanost mládeže, 6 nástrojů, to je 6 miliard um, eur, um, tedy tady s tím souvisí sociální uh, fond a uh, proto um, v takto bude vydáván nový rozpočet, ale dovolte mi, abych se zmínil o tom, že ještě pořád tady se finanční období bude ukončovat a je, je tady 62 65 procent tomto fondu. Zrovna jsme včera o tom diskutovali s výborem pro rozpočtovou kontrolu. A toto by mělo rovněž na pomoci v řadě projektů, které mají podpořit zaměstnanost mládeže. A naše úsilí musí být zakotveno ve v tom, abychom podpořili průmyslové a podnikatelské aktivity v Evropě, proto je důležité, abychom spolupra- že jsme spolupracovali v novém období s panem místopředsedou eh, Tajánem na nových iniciativách v oblasti průmyslové politiky. To ještě není um, ukončeno, více ještě přijde v budoucnu. A chceme tady um, zajistit eh, další lidský eh, kapitál pro průmyslovou politiku v Evropě. Toto je velice důležité z hlediska ehm, udržitelnosti a eh, vyšší zaměstnanosti. A můžeme přispět k tomu, abychom posílili podniky v posledních třech letech. To byla taková hm, počáteční ehm, fáze, byly jsme existovali nástroje pro posílení makroekonomiky a také v novém finančním období tady existuje program pro sociální inovace a zaměstnanost a ten bude mít dostatek prostředků, aby mohl podpořit menší a střední podniky v EU a Evropský sociální fond samotný eh, je také zdrojem eh, pro řadu programů eh, které mohou zvýšit úroveň takovýchto aktivit a podpořit například podnikání žen. To je třeba tématem v Itálii nebo v jiných zemích na jihu Evropy. Jsem vděčný za příspěvky, které jsem slyšel od francouzské, i francouzských kolegů. Ehm, šlo o sociální dimenzi ehm, měnové unie a skóbodu, který jsme nedávno um, um, představili. Doufám, že uvidíme, že toto bude dobře fungovat, ehm, že ještě k těm jednotlivým doporučením Uvidíme, jestli bude zapotřebí dalšího vyladění, to bude předmětem diskuzí v dalších stádiích, ale mm, mm, měla by tam být doplňková analýza k tomuto skloubodu a ta ještě se rozšíří další kontext a přijdou k tomu ještě další ukazatele, kromě těm hlavním pěti ukazatelům, které jsou součástí sklobodu. To je to, co jsem vysvětloval. Oliren už mluvil o otázce, která se týká eh, důchodů v Rizozemsku. Dovolte mi, abych je dodal, že v roce 2012 byl eh, rokem velmi produktivním pro eh, aktivní stárnutí a solidaritu mezi generacemi. Vznikly tady různé, resmělo to různé možné kroky, tak abychom mohli léle pracovat v době, kdy a to ve všech zemích, abychom i déle žili, jak muži, eh, ženy. A jde o to propojit eh, důchodový věk s délkou života. Toto je velmi klíčový faktor eh, jak pro mužskou, tak ženskou populaci, ale před dvěma roky jsme schválili dokument o důchodech, mě tady hodně přispělo právě Nizozemsko k tomu. A zrovna připravujeme konferenci, která se bude konat za pár týdnů v Bruselu Chceme udělat takovou inventuru pokroku, který jsme udělali, eh, mm, eh, do jaké míry byl implementován tento bílý dokument, který eh, půjde o otázku důchodu, ale také reformy důchodového systému a o tom, to bylo důchodové reformy, které byly prováděny v různých členských státech, o tom budeme diskutovat a doufám, že Eh, na tato eh, dobrá opatření se můžeme dívat jako na další inspiraci i pro další země, které možná ještě pokulhávají. Eh, odpověď maďarským kolegům, to řík, otázku položil pan Ikeš, odpověď maďarsky. Co se týče otázky pana eh, poslance komise má pozitivní přístup k různým změnám, které se týkají makroekonomické stability v Maďarsku. A eh, Oliren také jistě souhlasí s touto odpovědí. Eh, komise proto navrhla, abychom snížili, se snížil deficit a Zdá se, že tyto výsledky teď budou trvalejší na druhé straně si myslím, že je zapotřebí další detailní analýzy. Ehm, máme tady statistiku z oblasti zaměstnanosti, ale neměli bychom eh, zapomínat, že eh, jsou tady mm, nové faktory jako eh, zaměstnávání lidí v státním sektoru, nebo také byla spousta lidí, kteří byli dříve nezaměstnaní, ti odešli ze zemí pracovat v jiných zemích. Takže to jsou faktory, které musíme také brát v úvahu a proto komise se snaží postarat o to, aby vlády snižovaly ehm, dominantnost eh, zaměstnávání ve státním sektoru. Stát ovšem nese zodpovědnost za vytváření dalších pracovních míst, ale eh, abychom mohli eh, zlepšit využití zdrojů, je důležité přemýšlet o tom, jak nalézt cestu právě z této situace a jak nalézt lepší eh, způsoby vydávání státních prostředků. To se netýká také zdrojů Evropské unie. A tyto zdroje Evropské unie musí být zaměřeny na další zaměstnanost, ale měly by potřeby podpořit také kvalifikace a vzdělávání. Do poloviny minulého roku eh, jsme tady měli velké negativní eh, téma. Eh, sice šlo o prostředky, které šly eh, do podporu mládeže. Vedla se eh, velká kampaň a maďarská strana chtěla zajistit, aby, byly, aby byly finanční prostředky Evropské unie eh, využity žádným způsobem. Jistě ještě musíme odvést spoustu práce. Ve zbytku tohoto roku nebo období řada úkolů byla přesunuta z roku eh, na rok 2014, ale eh, my měli bychom ocenit obrovskou práci, která byla odvedena proto, aby byly minimalizovány ztráty v Maďarsku. A Toto představovalo velké riziko v posledním půlroce. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji a ptám se, zda chce zpravodaj něco říci na závěr. Ne, není. E, nemá chuť? Dobře. Tak já myslím, že můžeme uzavřít. Děkuji vám, pane komisaři Andore, děkuji, pane místopředsedo Réne a děkuji také e, tady spolupředsedovi z Řecka a děkuji všem účastníkům. Diskuse bude ještě pokračovat na večeři v 19 hodin. Eh, předseda Evropského parlamentu Martin Schulz nás zve na tuto večeři spolu s panem Evangelisem Mimáklegisem, předsedou eh, řeckého parlamentu, takže se za chvíli opět sejdeme.